Takže kolegové, pokud nemáte nic proti tomu, začneme. Jsem tady jaksi eh, určitým nedopatřením, abych tak řekl. No, takže dnes odpoledne před tímto obrovským schromážděním budeme mít prezentaci dvou zpráv, a to pana Karinše a paní Kleva. Vidím, že oba dva zpravodajové jsou tady, takže dávám slovo panu Karinšovi. Uh, Vzhledem ke kvalitě pod asistence nemusíte, ke kvalitní přípravě nemusíte mluvit půl hodiny. Děkuji. Ano, pan Klut ještě. Ne, nemám tlumočení do Němčiny. Takže a náš kolega pan Klut nemá tlumočení do Němčiny. Slyší mě německá kabina, takže můžete se prosím zapnout. A už to funguje, výborně, vše, všechno nám funguje, takže skvělé. Takže prosím, pane Karinši. Merci, monsieur le président. Uh, I will start off with a, uh, a... Uh, Já začnu tím, že se omluvím. Před sedmi minutami jsem byl vlastně pozván na další jednání a proto budu za chvíli odcházet na jednání s naším eh, premiérem a s eh, dalšími vládními představiteli naší vlády. To znamená, že už v tuto chvíli se vám chci omluvit, že tady nebudu do konce našeho jednání a pane Goze, si chci, abyste věděl, že vám tím šetřím řečnický čas. Takže teď možná něco tady k tomu mému tématu. Rád bych vlastně zdůraznil jeden velmi důležitý aspekt, na kterým se, myslím, všichni shodneme. Pokud něco v Evropě potřebujeme více než cokoliv jiného, tak je to samozřejmě investice do nových pracovních míst. Myslím si, že to je něco, na čem se opravdu shodnou všichni politikové v celé Evropské unii. Potřebujeme, to znam, potřebujeme investice do pracovních eh, míst, potřebujeme mít stejné podmínky všude, potřebujeme mít opravdu plošné stejné podmínky pro všechny, protože si všichni uvědujeme, že ty podmínky v různých státech jsou různé, v podstatě představují i překážky pro investory. Je třeba bojovat proti daňovým únikům a proti jiným vlastně dalším věcem, které vlastně zabraňují hospodářskému rozvoji v Evropské unii. A to je tedy to, co potřebujeme změnit, a to prostřednictvím legislativy a všech těch opatření a nástrojů, které máme. IMF říká, že 5% HDP, nebo vlastně 5 procent vlastně těch daňových, nebo všechny ty daňové úniky představují až 5 celosvětového HDP a to je opravdu velmi mnoho. Je to opravdu velký problém. A s touto směrnicí a s pozměňovacími návrhy si myslím, že se komise opravdu ubírá tím nejsprávnějším směrem. Ty pozměňovací návrhy, které já jsem předkládal, jsou z mého úhlu pohledu podstatě takovým rozšířením určitých eh, bodů a v žádném případě nejsou v rozporu s tím, o čem jsme doposavat hovořili. To znamená, že tři hlavní body bych v tuto chvíli rád zmínil v první řadě a jedna věc, kterou já sám považuji za nejdůležitější v souvislosti se změnami v této eh, směrnici, tak to jsou v každém případě ti příjemci to znamená ti skuteční majitele. To znamená, že je důležité, aby opravdu policie a všechny vyšetřovací orgány věděli přesně, kdo je vlastníkem, kdo je majitelem eh, toho majetku, protože to je zcela zásadní pro to, abychom také mohli zcela jasně říci, zdali ten člověk platí ten řádný podíl eh, na daních, anebo eh, zdali se těm daním vyhýbá. To znamená, že když hovoříme o těch skutečných eh, majitelích, tak eh, samozřejmě se to nevyřeší všechno na základní jednoho jediného zákona, protože potřebujeme mít celý ten ucelený obrázek o té situaci. Ale v každém případě bychom mohli minimálně začít u, obchodník, u obchodních rejstříků. To znamená, že Součástí těch údajů, které jsou v obchodních rejstřících, musí být skutečný majitel, protože doposavat tomu bylo tak, že vždycky tady existovaly nějaké seznamy, eh, na nich byly všechny ty důležité eh, osobnosti, ale dobré by bylo, kdyby obchodní rejstříky opravdu tyto informace eh, obsahovaly. To znamená, v těchto rejstřících musí být informace týkající se skutečného majitele. A kromě toho potřebujeme samozřejmě ještě další zákony. Je třeba také zajistit, aby tyto obchodní rejstříky byly navzájem propojeny tak, aby jeden členský stát měl přístup k obchodnímu rejstříku v jiném státu. To znamená, že například, když máte obchodní rejstřík litevský a, při, a, a přitom litevské úřady potřebují ale vědět něco o společnosti, která sice funguje na jejich území, ale jejím majitelem je eh, Polák nebo polská společnost, tak vlastně musí mít přístup k těmto informacím a myslím si, že to je zcela, zcela zásadní a to je přesně to, o čem spíše v pozměňovacím návrhu číslo 19, to znamená, že je to opravdu zcela zásadní. Samozřejmě, že tímto nevyřešíme úplně všechny problémy, ale myslím si, že by to byl opravdu velmi důležitý nástroj pro boj proti daňovým únikům a vlastně všem jaksi nelegálně vydělaným penězům. Dále, co se týče hodnocení rizik, to je také velmi důležitý bod. Samozřejmě, že je velmi důležité, aby na úrovni Evropské unie se hodnocoval nebo vyhodnocovalo to riziko praní peněz a e, také financování terorismu, tak to je to je zcela zásadní a to je přesně to, o čem se také hovoří v pozměňovacím návrhu číslo 11. Je to velmi je to velmi důležité. Je důležité abychom si uvědomili, že vlastně ta rizika existují na všech úrovních a ve všech oblastech. To znamená, na národní úrovni členské státy vidí ta rizika vlastně ze svého úhlu pohledu, ale je to jen ten jejich národní úhel pohledu a proto je důležité mít ještě ten širší obrázek. To znamená vyhodnocovat to opravdu na evropské úrovni. To znamená, že ta evropská úroveň je velmi důležitá dále. Další připomínka, ta se týká vlastně pozměňovacího návrhu 24. Jde o nové technologie. Co to vlastně znamená ten eh, přímý kontakt? Eh, například, když používáte elektronický podpis, tak je to, je to, je to v podstatě ekvivalent té otázky, je to ekvivalent tedy toho naprostého jaksi přímého kontaktu, kontaktu mezi čtyřma očima. Víte, eh, o koho se jedná, či ne? To znamená, že tady například jaksi ta eh, akceptovatelnost je velmi vysoková. Na závěr, eh, když jsem vypracovával tyto pozměňovací návrhy a vlastně přeskok, obmával jsem tuto směrnici, tak jsem se setkal s mnohými představiteli eh, průmyslu. A měl jsem jednu velmi zajímavou debatu se zástupcem, pokud se nemýlím, eh, jedné irské společnosti, která se zabývá koňskými dostihy. Já tedy koňským dostihům nerozumím ani irským tradicím, ale porozuměl jsem tomu tak, že v této zemi možná, že se mílím, možná bylo to 9000 nebo 900 bodů v podstatě eh, pro vlastně ty eh, dostihové sázky. Všech se to odehrává v bezhotovostních převodech, to znamená, že tedy vše, všechno se to odehrává v hotovosti. A tady možná pro vlastně tu naší práci je to zcela, zcela, zcela vlastně nezajímavé, protože tady hovoříme zcela o jiných e, objemech. To znamená, že když tady máte jaksi to omezení pro hotovost, tak toto je možná odvětví, které, kterému, které by mohlo být výjimkou. To e, znamená, že například, když se hovoří o těch e, sázkách a o gamblingu a té 10%, 10% zdanění, tak vlastně si myslím, že to je velmi jaksi nízký procentuální podíl. Vy si vlastně za 10% zlegalizujete všechny tyto obchody. Já tedy v tuto chvíli jaksi nevím přesně, jakým způsobem by se to dalo vyřešit, ale možná, že bychom mohli najít nějaký jiný způsob, já nevím, třeba registrace, u vchodu, nebo já nevím, něco, co by prostě zamezilo eh, tomu praní eh, peněz, nebo v podstatě něco, co by nám umožnilo přesně jak si identifikovat toho, kdo z toho získává vlastně nelegálně nejvíc. Takže to je přesně to, kam směřuje jak si ten návrh komise, to znamená eh, ve chvíli, kdy se vlastně ptáme, jaké hotovostní transakce by měly být jaksi více kontrolovány. A co se týče eh, hazardních her, tak, eh, nebo minimálně poskytovala hazardních her, mají, zastávají různé, eh, různé názory, ale v každém případě to desetiprocentní zdanění já v žádném případě nepovažuji za eh, něco jaksi extrémně eh, vysokého nebo zatěžujícího. Samozřejmě, že nechceme jak si zničit žádné obchodní odvětví. Nejde nám o ničení průmyslových odvětví, ale je třeba zamyslet se nad tím, jak nastavit někde určité jaksi záruky nebo nebo omezení v určitých odvětvích, které, které to v podstatě zregulují, aniž by jak si to odvětví zničili. To by v podstatě bylo to, co jsem chtěl říct na závěr. Já tady ještě v každém případě chvíli zůstanu. Já se potom samozřejmě podívám ještě na záznam z celého tohoto jednání. Mám tu i asistenta, který si bude zapisovat všechny vaše připomínky a v každém případě se ještě nadále těším na spolupráci. Děkuji, pane zpravodaji chci upřesnit, že pokud odcházíte, tak vlastně je to na oslavu eh, na vstupu eh, Lotyšska do eh, eurozóny. Organizuje kolega Borkablas. Takže nyní dám slovo zpravodajům ostatních zpráv. Takže prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji. Takže po uvedení směrnice dovolte mi se zmínit o návrhu zprávy o malém bratrovi, tedy o převodu finančních prostředků. A nové nařízení se snaží usnadnit převody veškerých prostředků domácích i zahraničních, aby orgány v trestním řízení byly schopny sledovat tyto převody ať už jsou zajetostí trestně právní činou. My chceme zajistit, aby základní informace o plátci byly okamžitě dostupné příslušným eh, policejním orgánům a aby bylo možné tedy zjistit pachatele a aktiva teroristů. A revidovaná podoba tohoto nařízení úzce souvisí se změnami mezinárodních norem. A proto se v návrhu komise se snaží zlepšit stopovatelnost pladeb a rámec EU je plně v souladu s mezinárodními normami, které jsou stanoveny tedy FATF, finančním akčním výborem. A aktualizace nařízení je v souladu se, se, změnami, se změnami mezinárodních norem. A jedna z hlavních zavedených změn je, že jak informace o pláci, tak příjemci jsou zaznamenávány a požadovány. A souhlasím, že to je správná cesta ku předu, aby tedy příslušné orgány dostaly nezbytné informace. Další navrhovanou změnou je k přesun k takzvanému přístupu založeném na riziku. A je velmi důležité, abychom vyjasnili a posílili některé aspekty. Navrhuji, abychom svázali s nařízení s přílohou k, ke směrnici, kde je tedy definováno riziko a jeho míra. A plat, platforma pro poskytovatele platebních služeb slouží právě k vytvoření těchto opatření. Nejen co se týče nedostatečné nebo scházející informace jsou faktorem rizika a je možné také identifikovat podezřelé transakce právě ze strany bank. Je to důležité také v kontextu převodu v rámci Evropské unie, kdy na základě naši, našeho jednotného trhu již eh, žádáme o méně podrobné informace, tudíž jsem eh, navrhla některé úpravy ve své zprávě a ty informace jsou skutečně základní, které by měly být obsaženy. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je vyjasnění úlohy zprostředkovatelů plateb. Posílení jejich úlohy je doporučením FATF. A poskytovatel služeb a prostředník existuje a měli bychom to uznat. Tyto obě tyto subjekty nemají tedy stejný vztah k příjemci a plátci. A je třeba, aby efektivně dohledávali scházející informace a aby měli také vytvořeny příslušné dohledávací strategie. Ale nemyslím si, že by měly být stejné povinnosti, jako je tomu u toho po, poskytovatele platebních služeb. Myslím, že komise kvalitně pracovala, pokud jde o poslední seznamu sankcí, ale jsem znepokojena monitoringem a prováděním sankcí, zejména co se týče poskytovatele té platebních služeb mimo Evropskou unii. Myslím, že můžeme posílit obě znění, když je vedeme do souladu v této věci. A samozřejmě bych uvítala, kdyby v průběhu následujícího roku eh, komise nás informovala o realizaci a o realitě realizace. Navíc si myslím, že posilná spolupráce je nezbytná mezi příslušnými orgány uvnitř Evropské unie, které odpovídají za vyšetřování a ukládání trestu. A Tady máme prostor pro to, abychom efektivně uvedli do slova tyto dva návrhy se směrnici o finančních službách, například CRD 4, zejména pokud jde o funkci EBA. A pokud jde o notifikaci sankcí v oblasti boje proti praní špinavých peněz, tak to si myslím, že v této oblasti by to nebylo vhodné. Pan předseda se omlouvá, vypadla francouzština. Můžete pokračovat, již vše funguje. A zcela na závěr. Existuje obecné přesvědčení, že finanční systémy jsou nedostatečně chráněny před zneužíváním kriminálním nebo teroristickým. A je třeba upravit i evropský rámec. Zejména v době krize je třeba zajistit, aby kriminální aktivity neumocňovaly stávající problémy a nevytvářely další hrozbu pro opravdovou evropskou solidaritu a snahu po opravdovém oživení. A z mé strany je to nyní všechno. Děkuji kolegyně, takže teď se vyslechneme stínové zpravodaje a potom budeme reagovat pan Petr Simons. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma zpravodajům za jejich transparentní a jasné vysvětlení. Z mé strany pouze několik doplnění. Myslím si, že se nemusíme bavit zásadně o významu těchto leg- návrhů legislativních aktů předcházení zneužití k praní peněz a financování terorismu například týká, s, tam došlo k, americké úřady přepsali pokutu 2 miliardy dolarů. Potom jsou například případy, které, eh, kterými se zabývá Europol, které na seznamu tam jsou uvedeny různé mechanismy, a souvisí s tím také například, ty se jmenují investice tak kvázi do zelených e, například technologií, potom se tedy také záležitosti spojené s Vatikánskou bankou, to jsou tedy některé aktuální případy, takže myslím si, že o těchto tématech není potřeba se šířit. Samozřejmě je důležité, aby nikdo nemohl do budoucna už se eh, skrývat za takovými to strukturami a proto eh, návrh komise skutečně jde dobrým směrem. Domníváme se, jak pro společnosti, tak také eh, poskytuje určité povinnost poskytování podrobných informací. Spravodaj navrhuje, abychom šli ještě o krok dále, to znamená doplnit do toho stávajícího registru ještě informace o hospodářsky oprávněných subjektech. Potom je také otázka, proč bychom měli přenechat pouze těm členských států, proč bychom ne postupovali koordinovaně na evropské úrovni. Možná by to vlastním mm, určitým způsobem eh, pomohlo eh, provádění těch směrnic a eh, určitá přijmout minimální standardy a na evropské úrovni zajišťovat stejnou úroveň informací. Co se týká další eh, oblasti, o, to, o tom jsme již hovořili dříve, tak tam došlo k, vysvětlení, jakže bychom měli postupovat přísněji. Možná potom ještě jsou požadovány některé další případy nebo výjimky, které komise ani nenavrhuje, kde vidí komise určité riziko, tak vlastně, že čl- aby členské státy měly možnost uh, určitým způsobem zjednodušit eh, záležitosti spojené s registrací a s tímto řízením. Eh, já bych doporučila, abychom také eh, se zaměřili na možnost tam, kde by docházelo k určitému zneužívání ke kterému dochází, ale potom jsou také určité oblasti, které jsou vyloučeny. Například systém loterie z mé vlastní země, tak podle mého názoru tam ne, je tam určité eh, riziko eh, zapracované, které eh, musí být zohledněno. Výhry nad tisíc euro vlastně nikdy v podstatě nejsou vypláceny. U takovýchto výher, které překračují tuto částku vlastně, eh, to ví pouze ty loterijní společnosti a potom jsou převáděny přímo na účet výherce. Takže máme zde riziko, že vlastně do maximální eh, výše 999 euro se ty výhry blácejí a v takovýchto případech si musíme možná položit otázku, zda jsou, zde zde skrývá možnost praní peněz prostřednictvím odkupu výherního tiketu nějakými nezákonnými mm, silami, nezákonnými společnostmi, tak zde si musíme položit otázku, kdo vlastně prodává své legálně získaný milion třeba proti sice trošku větší část je získána nelegálně a nemůže vysvětlit, kde vlastně tuto částku nabil, tak aby ale se tyto peníze dostaly do zákonného obědu. To se mi nezdá příliš pravděpodobný scénář kteří lidé by se podstupovali takovéto riziko. Ještě poslední připomínka z mé strany se týká implementace. Někteří kolegové se již minule zmínili o tom, že úspěch prosazování směrnice nebo úspěch právě záleží na prosazování této směrnice, takže je důležité eh, vlastně proběhlo to po čtyřletém přeskumu. Myslím si, že teď už by to mělo být připravené. Jakým způsobem probíhá, proběhne uplatňování tedy v jednotlivých členských státech, když vlastně pro tu zprávu komise jsme měli čtyři roky na tu implementaci a už dnes máme určité pochybnosti a možná zjišťujeme některé detaily, které, že vlastně v členských státech jsou některé parametry, které budou muset tomuto ještě uspůsobit. Předseda, děkuji. Vzhledem Děkuji, Petře. Vzhledem k seznamu řečníků, který je, je zde 15 řečníků v tuto chvíli, kteří, takže toto už je poměrně významný počet, takže zapnu asi stopky a budete mít každý k dispozici dvě minuty, protože v 16 hodin zde bude slovinský ministr financí. Pane Nitrasi, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Będę se se těch dvou minut pilnovat, v związku s tím... Děkuji, pane předsedo. Pokusím se tedy dodržet tyto ty dvě minuty, které jste vyhradil, takže řeknu toho méně, než jsem původně plánoval. Takže jedna připomínka k tomu, co říkal pan Simon. Nařízení, které se týká, je to vlastně systém, který není ještě tak vlastní, protože mohli bychom mít to, co tu výhru, to znamená to, co bylo vyhráno, ale protože ty osoby nejsou identifikovány, nejsou stotožněny, tak nevidíme ty, ty, kdo prohrál. Vidíme jen výherce, ale nevidíme ty, kdo prohrál. Takže když dosahují ty výhry významných čísel v kasínech třeba, tak to, se tím to můžeme použít pro eh, praní peněz, špinavých peněz například. Takže obecně souhlasím s tím, co zpravodaj zde řekl. Ale ještě bych chtěl říci, jakým směrem bych byl rád, kdybychom se ubírali. Takže za prvé, definice článku 2.7, to znamená, co, ne, ta definice zabývající se tím, ta směrnice, nebo definice v této směrnici není jasná. Jaká je přesně ta transakce? Nebo pokud transakce, která je již zahájena, osobou, která tedy bude příjemcem nebo která toho využije, patří do tohoto rámce nebo ne. Chápu, že to umožňuje lépe identifikovat transakce v rámci Evropské unie, ale bylo by asi užitečné, kdybychom ty informace zjednodušili a upřesnili. Článek 5, odstavec 1. Dále rád bych to analyzoval ve světle článku 4, to znamená pokud jde o dodavatele nebo poskytovatele. Dodavatel uvede číslo faktury, nebo jiné identifikační číslo příslušné transakce, ale neuvádí své místo působení nebo své bydliště. A to může působit určité problémy, protože banka už nebude moci zajistit další kontrolu a sledování těchto transakcí a bude možná obtížné odhalit zdroje takovéhoto financování teroristických akcí. Dále je zde ta hranice tisíc eur, která je také poněkud pochybná. Banky bylo by potřeba v tomto případě stanovit stejná pravidla pro všechny transakce a ne pouze pro transakce, které přesahují částku 1000 eur. A to tež platí, pokud jde o prostředníky nebo zprostředkovatele. A ještě jedna věc, kterou bych chtěl říci. Bylo by asi dobré, pokud jde o mechan- zabývat se těmito problémy mechanismů proti praní eh, špinavých peněz a zavést mechanismy, které by umožnily další sledování a kontrolu těchto transakcí, protože mohou nastat situace, kdy banka nejenže neodhalí trestné, trestnou činnost, ale určitým způsobem se přímo účastní. Já se omlouvám, že hrají roli uh, takového rozhodčího, ale musíme dodržet čas. Za ALDE paní In Welt. Dvě minuty. Yes. Dvě minuty máte. Děkuji, pane předsedo, budu velmi, velmi stručná. Protože jsem si vědoma toho, že do, tej, do detailů nebo na detaily se budeme vrhat a vaš při přeskumu pozměňovacích návrhů, ale jenom obecná připomínka. Myslím si, že bychom se měli opravdu podívat na všechny ty důvody, které zatím stojí, protože tady hovoříme o nových eh, pravidlech, o nových standardech ze strany FATF. Ale já si myslím, že bychom se měli opravdu daleko podrobněji podívat na to, z čeho nebo z jakého popudu vůbec k těmto změnám došlo, protože tyto opatření, zdali tedy tato opatření opravdu povedou k vyšší bezpečnosti. Je možné, že ano, ale já chci vidět víc důkazů, protože někteří z nás eh, se k tomu stavili opravdu v posledních letech eh, více skepticky, ale i v souvislosti s událostmi z posledních týdnů, v souvislosti s monitorováním našich občanů si myslím, že že je zcela na místě, když budeme trošičku kritičtější. A e, proto i tady určitě budeme předkládat ty pozměňovací návrhy. To znamená, že potřebujeme e, víc důkazů, protože to všechno samozřejmě bude představovat velmi vysoké náklady. Banky budou muset všechna tato opatření provádět, to znamená, že to bude to opravdu stát hodně peněz, budeme muset zajistit dodržování základních e, práv, pravidla a práva na soukromí a tak dále dále. To znamená, musíme zajistit opravdu přiměřenost, musíme zajistit opravdu co nejvyšší efektivnost. Já osobně si myslím, že pokud budeme chtít po obchodních společnostech, aby opravdu schromažďovaly informace v podstatě pro policii, tak tady hovoříme v podstatě o subdodavatelích policie. Tady se dostáváme opravdu do takové šedé stínové oblasti. Uh, a v té zprávě máme tady několik prvků, které si myslím, že sem vůbec nepatří. Například nastavený v podstatě té lhůty pro uchovávání nebo zachování nebo uskladnění soukromých e, údajů. To si myslím, že tady vůbec nemá co dělat. Kromě toho si myslím, že není na nás na ekonu určovat, co je podezřelé, z čeho může vzniknout nějaké riziko. To znamená, že ve chvíli, kdy vidíme určité aspekty nebo prvky, něco chybí, tak to není, není to jaksi v naší kompetenci, v naší pravomoci říci, zdali je to podezřelé či ne. To znamená, že tady potřebujeme více, pozadí více důvodů, proč vlastně my tady tak slepě, jak si následujeme všechno, co FATF říká. Torvalds. Děkuji, pan Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval zpravodaji za návrh zprávy. Myslím si, že se zde zmiňuje opravdu velmi mnoho důležitých eh, prvků a také mnoho prvků, které eh, lze zlepšit. Tady hovoříme o aktivitách a, praktiv- a praktikách, které známe, bylo, byly tady zmíněny ty koňské dostihy, ale můžeme v podstatě e, přejít až k důchodcům ve Finsku, kteří platí kartou a tak dále a tak dále. Eh, já si myslím ale, že tady v podstatě vidíme úplně opačné dopady. Myslím si, že tady dochází k daleko vyšší komplikovanosti na eh, celém trhu i v rámci digitálního odvětví. Co se týče propojenosti obchodních rejstříků členských zemí, tak to si myslím, že je samozřejmě vítané, ale je třeba zamezit tady duplicitě nebo překrývání pravomocí. Je tady také třeba chránit eh, právo na soukromí. Tady samozřejmě jde hlavně o ochranu údajů, to, to znamená, to je práce jiných výborů. A e, mohu říci, že přístup komise je správný. Myslím si, eh, že mohu v podstatě podpořit i to, co říká pan eh, zpravodaj. Samozřejmě, že budeme muset hovořit o tom, kdy by to všechno mělo být eh, uvedeno do praxe. Samozřejmě je třeba provést vyhodnocení rizik hned na začátku a pro všechny na stejných úrovních a poté samozřejmě je třeba zajistit tu možnost, abychom se vrátili k členským státům, aby členské státy měly tu možnost identifikovat nějaké další body, to znamená tak, aby abychom věděli v podstatě, kde ty procesy je třeba posílit a kde jsou již zcela v pořádku. To si myslím, že byly ty mé dvě minuty. Děkuji. Děkuji. Tady, myslím si, že pan Tavares za zelené tady není, ale chce někdo hovořit za pana Tavarese? první řadě bychom možná mohli tento prostor využít k tomu, abychom dali slovo paní Sargentine, která je zpravodajkou za Libe a Pa, paní předsedkyně, nebo možná, možná já si teď vemu slovo a vy se potom, eh, poté dohodnete, jak tedy to bude procesně vypadat. To samozřejmě není eh, má pravomoc. Mohu si tedy vzít slovo? Ano, prosím, mluvte. Uh, a já se k spravdajce z Libe vrátím úplně na konci, protože určitě budou, bude mít více připomínek také k tomu, co zde zaznělo. To znamená, v tuto chvíli máte slovo jako stínový zpravodaj. Já, si samozřejmě, já samozřejmě nechci lézt do zelí eh, výboru Libe, protože my samozřejmě jejich prostor eh, respektujeme. Ale chci eh, říct si jednu věc. Co se týče praní peněz, tak to je samozřejmě zcela zásadní věc. Jde o hospodářskou záležitost. Je to tendence, která se neustále jak se navyšuje a zvětšuje, je stále důležitější. Ale nejde tady pouze o to, že bychom hovořili v podstatě o míři nebo dimenzi toho problému nebo nákladech s ní spojených protože samozřejmě vidíte, že tady ty stejné podmínky pro všechny opravdu neexistují. To znamená, že když vidíte jednu část trhu, na které se dodržují pravidla a funguje, jak se oficiálně, a potom další část trhu, která eh, postupuje neoficiálně a v podstatě nelegálně, tak tady nehovoříme o eh, nějaké spravedlivé hospodářské eh, soutěži. Opravdu se tady dostáváme do oblasti trestních činů. To znamená, že jde o trestní trestní činy, které se nás přímo dotýkají. Jde o daňové úniky, jde o porušování obchodních a ekonomických pravidel. To znamená, že tady máme opravdu spoustu záležitostí, které jsou pro nás důležité. A kromě toho tady také je třeba si uvědomit celou tu dimenzi. Například pan profesor Schneider z Lince v podstatě se snažil vyčíslit vlastně celý objem toho těch eh, špinavých peněz eh, na našem eh, trhu. A hovoříme tady opravdu o o neuvěřitelně vysokých objemech a je třeba to brát zcela vážně. Co se týče zprávy pana zpravodaje, tak rád bych pouze zmínil několik klíčových oblastí. Myslím si, že jednou z hlavních eh, oblastí, a tady si myslím, že se shodneme, Sofii, je to, že tady nejde pouze o to nastavit nová pravidla, ale je třeba zajistit, aby ta současná pravidla byla dodržována. A tady, tady stojíme před velkým problémem. To znamená, že tady je opravdu. Eh, tady tady si musíme my jako Evropský parlament uvědomit, že vytváření zákonů nestačí. Nestačí pouze, jak si připravit a přijmout nějaký zákon a potom se na to vykašlat. Je třeba opravdu zajistit, že ty zákony jsou dodržovány. To znamená, že možná, že tady hovoříme i trošičku o pochybné metodologii, ale viděli jsme to na Kempru. To znamená, že eh, když se podíváte, jaká pravidla byla nastavena, tak poté je třeba se podívat ještě na tu praxi. To znamená, jednají banky a další finanční instituce podle těchto pravidel a tady si myslím, že je třeba využít opravdu všechny sílu a energie, kterou máme a tady si myslím, že tato zpráva může být opravdu posílena. Může být posílena také prostřednictvím prosím těch eh, agentur dohledu, tak abychom opravdu zajistili, že ta pravidla budou dosti přísná, ale budou zároveň také eh, dodržovaná. Já jsem stínovým zpravodem a hovořím prostě za dva, nebo jak to je? A, a, a, aha, už vidím, vy, vy jste vlastně chtěl čtyři, čtyři minuty, ale to je přece férové, ne? Já si ty čtyři minuty zasloužím. Eh, v každém případě v té zprávě jsem ještě neúplně porozuměl tomu, proč zpravodaj se rozhodl omezit v podstatě tu sankci pouze na ty um, ceřiné společnosti. Protože to je v podstatě jako, by, jako pouzvání k tomu, aby byly vytvářeny zcela umělé ceřiné společnosti, e, díky nímž vlastně se budou moci materské podniky krásně vyhýbat e, daním. Kromě toho e, ta otázka, proč proč vlastně to období toho, té implementace by mělo být tak dlouhé, tak jak je navrhováno ve zprávě. A nakonec si myslím, že se určitě musíme podívat na hazardní hry a na tu správnou úroveň rozlišování, to znamená mezi těmi hrami, které jsou online nebo offline, to není ten rozdíl, který nás zajímá. Nás zajímá ten rozdíl mezi těmi legálními a nelegálními. Děkuji. Děkuji, takže teď teoreticky další čtyři minuty by mohla hovořit Edo. U, uvidíme. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Když tady v podstatě naslouchám tomu, co říkají moji kolegové, a zamýšlím se tedy nad přístupem a postojem všech stínových zpravodajů, tak ta pozice ECR e, v podstatě není odlišná. A mohu být ještě stručnější v podstatě, protože paní Sophie Intvel řekla přesně to, co jsem si já zapsal do poznámky číslo jedna a i Sven Gigol v podstatě řekl to, co jsem já chtěl původně říci. Ale dovolte mi, abych zdůraznil některé z bodů. První bod. Myslím si, že bychom neměli být posedlí tou myšlenkou, že všichni na trhu, všichni na finančních trzích se snaží podvádět, se snaží prát peníze. V té současné hospodářské situaci bychom doporučili, aby byly, byla vypracována legislativa, která by zohlednila to, čemu já bych řekl, to, co já bych nazval v podstatě dejte, dejte podnikům, dejte soukromým společnostem šanci rozvíjet se. V podstatě zajistit to, aby nebyly poškozovány. To znamená, místo toho, abychom tady vytvářeli novou legislativu, tak bychom se měli opravdu zaměřit na to, zdali ta současná legislativa, ta současná pravidla jsou dodržována a zdali opravdu jsou prováděna. To je první bod. Za druhé bych chtěl říct, v podstatě úplně to stejné, co bylo řečeno na začátku v těch úvodních slovech. 5 celosvětového HDP. A tady vycházíme z výpočtu eh, Mezinárodního měnového fondu. To je v podstatě opravdu zcela šokující údaj, ale je tomu opravdu tak. Je to v podstatě pouze údaj, je to odhad. A já si myslím, že tady potřebujeme ještě více informací. Uh, více informací, které potřebujeme pro to, abychom byli schopni vyhodnotit ten eh, současný stav. Co se týče těch národních eh, rejstříků, tak ve chvíli, kdy chcete bojovat proti praním, praním špeně, samozřejmě potřebujete informace, potřebujete údaje a proto ty obchodní rejstříky, národní rejstříky musí samozřejmě splňovat svůj úkol. To znamená, musí plnit svou povinnost v souvislosti s předáváním nebo výměnou hraničních informací. Ale jsem velmi rád, že i pan Karinš v podstatě na začátku přiznal, že propojenost obchodních rejstříků by v podstatě ne, stejně nemohla vyřešit celý ten problém. Nové technologie jako další bod. To je v podstatě ten poslední bod, kterému jsem se chtěl věnovat. Podívejte se žijeme v 21. století a musíme si opravdu přiznat, že nové technologie se nadále rozvíjejí a stávají se součástí našeho života. To znamená, čím více harmonizované a legis, legislativní procesy, jak si budou eh, jak si nově nastavovány, tak samozřejmě budou vznikat také nové možnosti, jak všechny tato, jak všechna tato pravidla obcházet. Ale v každém případě si myslím, že v té jaksi hlavní lince se shodneme. A teď zase čtyři minuty. Tady máme Jurgena Krutera. Já, <clears throat> danke. Ano, děkuji. Já to mohu zestručnit, protože již mnoho zde zaznělo. Chtěl bych se eh, zaměřit na jiné aspekty Myslím si, že jsme se v podstatě shodli na tom, že proti praní špinavých peněz a daňovým únikům musíme bojovat a musíme se spojit v tomto boji, takže na jedné straně tedy musíme také zachovávat určitou přiměřenost, jsou stále stížnosti z hlediska spotřebitelů, že banky vlastně využívají zase těchto pravidel proti praní špinavých peněz k z určitým, určitému eh, tedy eh, většímu prověřování zákazníků za, zámin, se záminkou, že jste určité případně podezření na praní špinavých peněz a tak dále. Takže zase to, to zase také nechceme, aby banky toho mohly svým způsobem zneužívat. Takže to jsou dva příklady, na které často poukazováno. Některé případy přicházejí z Velké Británie. Uh, kdy tedy jsou případy, kdy někdo si chce uvřít, uh, otevřít pardon, uh, v uh, účet v bance a jestli se z tam záležitost bydliště ve Velké Británii, takže musíme samozřejmě se také podívat na to, zda tedy se vytvářejí pravidla platná v celé Evropě. Musí, je samozřejmě těžké sladit to zase z pravidly pro um, řízení nebo jednotného trhu. Uh, jsou některé věci, které možná bychom ani tak nechtěli daleko. Další varianty, na které bychom měli eh, dbát, to jsou také věci, eh, na které si někdy stěžují spotřebitelé. Ve Francii došlo k příkladu případům zneužití, kdy banky vlastně s záminkou na nebezpečí eh, praní, praní špinavých peněz schromažďovaly osobní údaje zákazníků, které potom mohly zneužívat. Tak takže toto zase samozřejmě to, tom, těmto případům se chceme vyhnout, takže musíme dbát na to, aby v tomto nařízení takovéto zneužívání eh, bylo, bylo zamezeno, takže musíme dbát na určitou přiměřenost uplatňování těchto pravidel. To jsou moje připomínky, na které jsem chtěl poukázat a ještě možná závěrečná připomínka. Stále se zde hovoří o eh, otázkách obchodních smluv, dohod o volném obchodu a tak dále. Možná tedy z hlediska boje proti špinavých peněz by bylo rozumné toto zapracovávat také eh, do dohod o volném eh, obchodě. Byly, byly takovéto případy v, například v obchodních dohodách s ostatními zeměmi z jiných oblastí světa, protože někdy se opravdu otevírají dveře v podstatě eh, praní špinavých peněz, takže to tolik mé připomínky. Děkuji. Měla jsem tu zajímavou diskusi, když eh, jsem byla v bance a když mi řekli, co všechno chtějí a já jsem řekla, že nic z toho neposkytnu. A nyní ještě Eh, Judith z Argentiny a dochází nám čas. Je to pan ministr na naše další jednání. A komise chce také mluvit. A zpravodajka nebude mít čas. Takže Judith a potom komise. Děkuji mnohokrát. Myslím, že tato vaše poslední poznámka, že jste musela přinést celou řadu dokladů, když jste si otvírala účet, je klíčová pro tuto rozpravu. A máme pocit, že Libe a Ekon si budou dělit pravomoci u článku 51. To rozhodnutí padne po letní přestávce a jsem ráda, že jsem zde, abych zde mluvila o směrnici proti praní špinavých peněz. Myslím, že hlavní otázkou pro výbor ECON, tedy zahrnutí daňových trestných činů do, této, do tohoto návrhu. My, pokud, po, pokud ponecháme definici daňových trestných činů na 28 členských státech, tak eh, zřejmě nedospějeme k efektivní legislativě pro boj s daňovou kriminalitou. A Sven Gigold hovoří o uplatňování legislativy na stole a pokud nevyjasníme otázku toho, co představuje daňový trestný čin, tak nehrazení daní, vyhýbání se daňové povinnosti je a pokud něco takového je tedy přestupkem administrativního charakteru a nikoli trestným činem, ano, daňový podvod je definován a daňový výbání se daní není. Tedy výměny informací o daňových unicích je nejlepší cestou, jak postupovat. A myslím, že Evropský parlament má také odpovědnost, aby skutečně prohloubil myšlenku daňových trestných činů. A zpravodajka v Ekonu to neučinila, ale já bych skutečně vyzval stínové, aby se zabývali touto otázkou. Potom, co se týče toho, jaká jsou rizika a kdo riziko definuje. Máme tedy Europol a další organizace, e, ESMA, EOPA a další, kteří se zabývají rizikem jako takovým a také se zabývají tím, vlastně, co dělají státy v boji proti praní špinavých peněz. ESMA a zejména Europol se tím zabývají a my vycházíme z informací, které není možné prověřit. Jak můžeme jako poslanci, jako zástupci lidu vědět, že postupujeme správně? Paní Intveld jako další stínová zmínila otázku ochrany osobních údajů v kontextu praní špinavých peněz. A je naším úkolem, abychom z toho vytvořili efektivní nástroj pro boj se zločinností, tedy podobně jako praní špinavých peněz, ale využít tyto prostředky, ale držet se ochrany osobních údajů. A ochránce osobních údajů řekl, že toto není v souladu a banka nebo jiná finanční instituce, která by se měla držet eh, zákonnosti, neví, čemu má naslouchat, eh, které směrnici, boj proti praní špinavých peněz nebo ochrana osobních údajů. A tento problém tedy není řešen. A finanční analytický útvar není oprávněn k informacím, na které má nárok policie. Někde jsou finančně analytické útvary pod policií a jinde nikoli. Takže neměli bychom přehlédnout otázku ochrany osobních údajů, protože bychom narazili na sled soudních sporů. A cílem je skutečně efektivní legislativa pro boj s praním peněz. Moje poslední poznámka, paní předsedkyně, jak budeme postupovat. Pokud existuje 28 režimů a v těchto 28 členských státech, kde je 28 různých režimů, každá banka, každá instituce, každá sásková kancelář má vlastní představu o tom, jak vypadá riziko. A pokud je riziko něčím v jedné zemi a něčím jiným v druhé, jak zajistíme, že přezraniční daňové uniky a praní špinavých peněz bude řešeno? Já si skutečně myslím, že to, co máme na stole, není dostatečné a měli bychom se zabývat tím, aby se dostatečným stalo. A skutečně úplně poslední poznámka, vím, že to přeháním. Je mi líto. Pokračujte, prosím. Přístup založený na riziku, Každý mi říká, že přístup založený na riziku je lepší než přístup založený na pravidlech. Ale kdo vyšetřuje riziko? Kdo stanoví riziko? A já bych chtěl říci, že i rizikový přístup se musí držet pravidel. Není možné postupovat jen tak, že prostě stanovíme určitý práh, určitý objem, určitý počet Eh, otevřených a uzavřených účtů a podobně. Tedy profiling, to je věc, kde je třeba být velmi obezřetný, protože je třeba se držet zákona. A nyní už není čas na komisi, protože pan ministr již čeká. Mám vlastně dvě minuty eh, pro komisi. Je mi to velmi líto, ale váš čas vyčerpala zpravodajka z Libe. Děkuji, děkuji. Budu co možná nejstručnější. Odrážím se od, od kvantifikace a významu praní špinavých peněz. Vím, že existují otázky týkající se přístupu zvažném na důkazech a, a to, co zde uvádí FATF jako mezinárodní normotvorná organizace, je to velmi obtížná oblast hodnotit celkový dopad a efektivitu systematických eh, kroků a jediný přístup, který je zde možný, je ptát se, co by nastalo, kdyby ten systém zde neexistoval. A my si myslíme, že na druhé straně jsme vytvořili taková pravidla týkající se proporcionality, abychom zajistili, že nebudeme ovlivňovat stejně všechny podniky počítáme s tím, že budou existovat rozdílnosti a některé podniky prostě nebudou uplatňovat některá práva. Co se týče tedy reálného skutečného vlastnictví, my jsme něco takového ne, nenavrhovali, co se týče registru podniků. My se soustředíme na zdroje informací, a získání co možná nejvčasnějších a nejpřesnějších informací, takže povinnost pro podniky je tedy schromažovat tyto informace a to je správně. Pokud je o sázky, a sáskový průmysl, máme zase přístup opřený o riziko. My jsme zvolili přístup, který stanoví širokou definici, ale umožňuje určitou pružnost abychom byli schopni vyhodnocovat eh, riziko odlišně v různých částech eh, oblasti sázek sázkařského odvětví. Mě třeba určitě upozornit na extenzivní proces, který existuje, pokud jde o testu efektivity skrze FATF a nový přístup v rámci čtvrtého kola rozhodnocení FATF se bude mnohem více opírat o efektivitu. Pokud je ochranu osobních údajů, vědomě jsme zvolili omezení počtu pravidel ve směrnici a směrnice proti praní špinavých peněz se jasně dotýká obecně těchto pravidel na ochranu osobních údajů a nový přístup byl rozvinut na základě konzultací s kolegy z DG Spravedlnost a s ochráncem osobních údajů. Velmi stručně k nařízení několik poznámek zaznělo, pokud jde o přání zpravodaje, aby rizikový přístup byl zapracován i v nařízení a vyjasněn. Plně chápeme, že nejasnosti panují, ale chceme na druhé straně upozornit na skutečnost, že podstatná práce byla odvedena v rámci prvního nařízení z výboru evropských orgánů bankovního dohledu, který se vyvinul v EBA. A pokud jde o prostředníky, máme zde odlišnou úlohu, pokud jde o poskytovatele platebních služeb, s tím souhlasíme a budeme se zabývat těmito návrhy. A konečně otázka, zda evropský systém, vnitro evropský systém by byl obtížně sledovatelný, my si to nemyslíme. A evropský platební systém SEPA poskytuje velmi kvalitní řešení na evropské úrovni a víme, že členské státy i finanční sektor se úzce drží přístupu, který byl dohodnut na úrovni mezinárodní. Děkuji. Děkuji. Tak to bylo o trošilinku více jak čtyři minuty, ale myslím si, že se nám daří určitým způsobem se držet toho časového harmonogramu. Nevím ještě přesně, jak budou vypadat ty lhuty pro překládání pozměňovacích návrhů, či zdali budeme určovat eh, lhůtu pro předložení nové zprávy. V tuto chvíli ale teď hovoříme o 18. červenci jako lhůtě. Hmm, tak to mi přijde jako velmi zajímavý uh, údaj, takže prosím předkládáte pozměňovací návrhy do 18. července, eh, pokud vám tady nebude řečeno jinak. Takže já vám v tuto chvíli děkuji a v tuto chvíli se dostáváme k dalšímu bodu dnešního uh, pořadu jednání. Jde o hospodářský dialog a výměna názoru s Urošem Čuferem, ministrem financí Slovenska. Uh, Dobrá, mám tu dvě stránky poznámek, které v tuto chvíli nebudu číst. To znamená, že v tuto chvíli jen přivítám uh, pana ministra financí Litvy, který přišel na náš hospodářský dialog a výměnu názoru. Nicméně musím říct jednu věc. Chci, abyste všichni věděli, že jako doplněk k tomuto hospodářskému dialogu před několika týdny jsem pozvala pozvání jiným členským státům a bylo to Francie, Španělska, Portugalsko a Lucembursko, které jsem zvala vlastně eh, na tento dialog, ale zatím vám nemůžu říci, které z těchto států již, jak si eh, řekly ano, to znamená Španělsko, Portugalsko, tedy pardon, Portugalsko, od nich jsme ještě nedostali žádnou informaci, mezi tím se jim změnil ministr financí, to znamená, že to všechno bude možná trvat trošičku déle. V každém případě bych poprosila všechny členské státy, aby ještě zvážili, zdali se chtějí eh, zúčastnit tohoto hospodářského dialogu. My bychom samozřejmě byli velmi rádi, kdyby těchto států bylo co nejvíce v tuto chvíli, ale již předávám slovo panu ministrovi. 10, 10 minut maximálně a po vašem úvodním slově v podstatě začne debata, to znamená, že vždy to budou pětiminutové bloky. Doufám, že eh, doufáme, <laughs> že, se tady doufáme, že se dostanete ke slovu i vy, že nebudou hovořit pouze naši poslanci. Děkuji vám. Pro mě je samozřejmě velkou ctí a podstou, že jste mě pozvali do vašeho výboru, abych pohovořil také o našich strategiích a politikách. Já jsem v podstatě se chtěl věnovat eh, zásadně třem bodům. To znamená, chtěla jsem pohovořit o současné hospodářské situaci v, v, eh, v Litvě, o těch strategiích našich a poté jsem chtěl hovořit také o druhém pilíři, to znamená ty dvě krátkodobé priority, kterým se v tuto chvíli věnujeme. Když bych tedy eh, měl pohovořit o naší hospodářské situaci, tak mohu říci, že po pěti letech vlastně to je hospodářské, velmi malého hospodářského růstu ve Slovensku a po pěti letech ekonomické recesi víme, že musíme opravdu jednat co nejrychleji a i přesto, že náš dluh je vlastně není příliš vysoký, hovoříme o nebo byl na 55%, ale ten eh, dluh se v posledních letech opravdu zásadně zvýšil. Dále, co se týče nákladu na pracovní sílu, tak ta, ty také eh, Eh, se zvýšily. To znamená, že v podstatě nedošlo jaksi k přizpůsobení se té současné hospodářské krize. Nicméně, co se týče makroekonomické slovenské situace, tak tady můžeme hovořit o zdravém systému. Když se podíváte tedy na eh, zadlužení domácností, tak to je v podstatě jedno z nejnižších v celé Evropské unii. Na druhé straně ale máme tady velkou nevyváženost eh, u podniků a korporací. Máme velmi mnoho zadlužených podniků podniků a to samozřejmě se odráží samozřejmě na těch eh, bilancích našich bankovních institucí a to jsou v podstatě věci, které je třeba zohledňovat. Za druhé, když se podíváme na tu situaci v těch posledních pěti letech, kdy vlastně nebyla přijímána žádná zásadní politická a ekonomická rozhodnutí, tak si uvědomuje samozřejmě, že je třeba jednat. i třeba jednat tak, abychom opravdu adekvátně se přizpůsobili té současné hospodářské krizi. Ale když se podíváme do minulosti, tak si uvědomíme, že přesto, se, přesto jsme něčeho eh, dosáhli. To znamená, že došlo k reformě eh, důchodů došlo také k, k iniciaci nebo k počátku fiskální konzolidace. To znamená, že začali jsme již s fiskální konsolidací, ale je třeba se tomu věnovat i nadále. To znamená, že my jsme si v podstatě stanovili takové tři hlavní pilíře hospodářské politiky. První pilíř, jak změnit rozhodovací procesy. Řekli jsme, že se chceme věnovat legislativě, to znamená eh, referendu. My jsme viděli, že spousta jaksi rozhodnutí v podstatě zablokovala referendum a to je také, proč jsme se rozhodli v podstatě podstatě tu legislativu změnit. Došlo v podstatě i k debatě o změně ústavy, to znamená, že se změnil v podstatě práh pro referendum, to znamená, ten práh se snížil, to znamená, že se ta cesta jaksi eh, k reformám otevřela. Dále je třeba samozřejmě ještě se zabývat tím hlasovacím systémem, způsobem hlasování, protože my máme různé parlamentní strany, máme velké koalice nebo vlády velkých koalic a tyto vlády jsou nebo byly většinou nestabilní a to jsme byli jaksi svědky i v minulosti. A ve chvíli, kdy chcete zajistit konsistentnější hospodářskou politiku, je třeba také zajistit stabilnější vládu. Třetí prvek tohoto prvního pílíře je samozřejmě zpráva a řízení eh, společnosti a podniku. Eh, uvědomujeme si, že je třeba změnit opravdu způsob, jakým se řídí a zpravují naše velké podniky. To znamená, že toto jsou všechno součásti prvního pilíře. A eh, z čeho se skládá? Druhý pilíř jsou to ty krátko, jsou to krátkodobá opatření po pěti letech vlastně hospodářského poklesu se musíme samozřejmě zaměřit na posílení eh, růstu a také fiskální konsolidaci. O tom budu hovořit ještě trošičku později. Ale tento druhý pilíř je v podstatě pilířem, na který se soustředíme, protože víme, že jde o krátkodobou záležitost, je třeba se opravdu na ní zaměřit, je třeba jednat co nejrychleji, ale zároveň musíme samozřejmě už přemýšlet o těch střednědobých a dlouhodobých opatření, protože nemůžete přijímat krátkodobá opatření, krátkodobé reformy, eh, aniž byste zohledňovali vlastně všechny reformy. A třetí pilíř se jedná udržitelného růstu z dlouhodobého úhlu pohledu. To znamená, jak zajistit naší konkurenceschopnost, jak zajistit opravdu ty podmínky pro udržitelný růst. Potřebujeme samozřejmě efektivní právní systém, potřebujeme podporovat samozřejmě naše podniky, potřebujeme zlepšit situaci na pracovním trhu, musíme zlepšit také situaci ve veřejném sektoru, také ho snížit nebo zmenšit a samozřejmě je třeba se podívat také na životní prostředí a zdravotnictví. Pokud bych se měl ještě blíže věnovat tomu druhému pilíři, tak my jsme se samozřejmě stanovili naše ekonomické priority a první prioritou je posílení růstu a jak tomu e, rozumíme. Samozřejmě je třeba samozřejmě nejdříve vyčistit ty bankovní bilance, protože jsme, jsme si vědomi toho, že ty platební bilance v podstatě zabraní bankám, aby fungovaly dobře na trhu a aby také půjčovaly podnikům. Musíme samozřejmě také posílit posílit ten, eh, sou, to, ten soukromý sektor, musíme začít v podstatě s restrukturalizací banek, bank. Musíme také samozřejmě také přijmout nová opatření a změnit strukturu v těch státních podnicích. To znamená, že je třeba tady opravdu zlepšit zprávu a řízení podniku. A proto jsme v podstatě jsme zřídili Bad Asset eh, Company, což je v podstatě organizace, která již funguje. My jsme také připravili zákony, Spolupracovali jsme také s mezinárodními institucemi, s Evropskou unii, se Slovenskou bankou, hlavně co se týče jaksi transferů a cenové politiky. Uh, také jsme zvolili výkonné a nevýkonné ředitele podniků. Všichni mají velmi bohaté mezinárodní zkušenosti a jsou opravdovými mezinárodními odborníky. A jsme připraveni vlastně v tuto chvíli eh, převádět aktiva těm takzvaným bad bank, špatným bankám. Samozřejmě, že tady budeme hovořit také o zátěžových e, testech. Potřebujeme opravdu zajistit, že se to všechno pročistí a je třeba samozřejmě zajistit, že ty banky jsou jaksi zdravé a v pořádku předtím, než ta aktiva budeme převádět. Co se týče té privatizace, tak ta probíhá současně. My jsme vlastně vytvořili ten první seznam podniků, 1550 eh, podniků, které lze zprivatizovat, ale samozřejmě, že to také ještě eh, se odvíjí od rozhodnutí parlamentu, který musí odsouhlasit tu, tento seznam podniků. My jsme tento seznam připravili téměř před měsícem, takřka před měsícem a a vlastně celý ten seznam byl již odsouhlasen v parlamentu před dvěma týdny, to znamená, že jsme krátce před startem. Také pracujeme na změně zákona, který se týká v podstatě těch národních eh, eh, státních podniků, nebo řekněme těch podniků, které řídí ty státní podniky. A ta, Samozřejmě se díváme tedy na ty podniky, které zůstanou v rukou státu a které budou privatizovány. E, díváme se teď na to, co vlastně všechno budeme potřebovat pro to naše jednání, jaká ta strategie e, bude, to znamená, které, které podniky budou privatizovány a které nebudou privatizovány. Druhou prioritou e, je samozřejmě fiskální konsolidace. Tady jsme se rozhodli, že nám jde hlavně o snižování deficitu. Samozřejmě víte, že Slovensko má malou otevřenou ekonomiku. Tady je konkurenceschopnost samozřejmě velmi důležitá z dlouhodobého hlediska. To znamená, že se musíme zaměřit hlavně na tu oblast výdajů. A my jsme tedy proto také přijali opatření v podstatě v, v v podstatě ve výši jedné miliardy euro, to je skoro 3 HDP. To znamená, že eh, hovoříme tady o dvou třetinách výdajů a jedné třetiny příjmů a tato opatření chceme vlastně v podstatě začít provádět eh, v tomto roce a ještě poslední opatření na začátku příštího roku. To znamená, že my, nám šlo v podstatě o to, aby, aby všechna ta opatření byla jaksi eh, přijímaná co nejdříve. A ještě Jedna věc týkající se té fiskální konsolidace, jde tady o veřejný dluh. Už jsem říkal, že v podstatě náš dluh je v podstatě relativně nízký, 55 HDP. A my víme, že ve chvíli, kdy chcete mít čistý bankovní systém, dobrý veřejný sektor a tak dále, tak prostě budete nuceni eh, navýšit trošičku váš eh, státní dluh, ale víme, že vlastně po té, co dojde, jak si k tomu ozdravení, obnovení, tak eh, tento dluh v podstatě podstatě bude zase snížený. Já bych v tuto chvíli navrhl, tady, že to v podstatě ukončím a spíše budu otevřený vašim otázkám. Děkuji. Takže nyní k otázkám nejdříve za EPP. Jean-Paul Guzes. Děkuji, paní, děkuji, paní předsedkyně. Vítáme, pane, vítáme vás, pane ministře, na tomto jednání. Vzem k velik, velikosti tohoto sálu je zde příjemná atmosféra a já jsem chtěl eh, chtěl jsem některé informace, vy jste řekl, že více sdělíte při otázkách, odpovědích, což je případné. Pokud jde o situaci bank a zlepšení situace bank, které mají potíže a zadluženost. Můžete přesvědčivěji zmínit, jak chcete řešit bankovní situaci a také odrazem situaci v oblasti zadluženosti. Děkuji za vaši otázku. Pokud jde o banky a program pro banky je jádrem našeho ekonomického programu, naše první ambice byla to čištění provést co nejrychleji. Takže jsme vytvořili takzvanou bad bank a tu otázku jsme se již zabývali od loňského roku, od září či srpnu, srpna. A již minulá vláda se tím zabývala. A ta představa je na jedné straně vytvořit eh, tedy takzvanou bad bank, která je Eh, vlastně na státem a která má právo rekapitalizovat banky a za druhé nakupovat aktiva od bank a na základě dluhopisů vydaných a zaručených státem, anebo poskytovat eh, záruky na některé aktiva. My jsme vytvořili tedy veškerý právní rámec, který je nezbytný. A minulé vlády již narazily na problémy při prosazení tohoto zákona. Proběhlo referendum, referendum a také rozhodnutí ústavního soudu. A nyní je ta situace poměrně pozitivní, je třeba změnit několik věcí v tomto zákonu. Já bych podotkl tři věci. Za prvé, tato tedy špatná banka musí být stoprocentně vlastněna státem, ne pouze ze 40%. A my víme, že zde bylo také zájem na trhu, nikoli v první fázi. Až dojde k převodu aktiv, tak to riziko bude patrnější a také zde bude tedy větší zájem o vlastnictví. Je také důležité snížit podíl státu v té špatné bance v Irsku je podíl 49%, pokud je o zprávu aktiv. To znamená, že je možné to vlastně výmout, dekonsolidovat a výmout to tedy z veřejných financí a z veřejného dluhu. Další věc, kterou je možno udělat, změnit zákon a není to nutné bezprostředně. Tedy z zákona má BMC pětiletou životnost, pokud provádíte vlastně tu negativní investici, tak to není optimální a, není to, a dojde k poklesu hodnoty těch eh, aktiv, která jsou převedena. A BMC musí prodat 10 svých aktiv ročně, aby byla schopna se refinancovat. Takže ten zákon existuje a vyhlášky také. Instituce funguje, má své vedení a zabývá se procesem due diligence banky, tedy té největší slovenské banky NLB. A tato akce proběhne, jakmile dostaneme zelenou od DG Comp, abychom to mohli provést. A DG Comp nám musí dát svolení, protože chtějí vyšetřit, zda během toho převodu není prvek státní pomoci, státní podpory, protože potom zde vznikne další potřeba státního kapitálu a ten kapitál v této fázi může přijít pouze od státu vzhledem k podmínkám na trhu. A to je také forma státní podpory. Takže musíme mít ty postupy vytvořené. Tolik v zásadě k našemu přístupu původní plán byl provést převod aktiv během léta, zahájit první balíček do konce června a provést vyčištění banky v létě, abychom mohli začít příští školní rok s vyčištěnou bankou a potom se můžeme soustředit na druhý pilíř. To je v pořádku, říká paní předsedkyně. Možná to bylo trošku delší. Další otázka. Mojka Kleva. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve vás chci přivítat slovensky. Vítejte v našem výboru. Vy jste zareagoval na naše pozvání velmi rychle před několika dny naše vláda oslavila 100 dní fungování, takže berete vážně doporučení z Bruselu a já jsem rád, dá, že vás zde vidím. V listopadové zprávě Evropské komise komise poskytla zprávu o varovném mechanismu. Komise řekla, že Slovinsko patří ke dvěma zemím, kde hloubková kontrola bude nezbytná. A podle mého stanoviska si myslím, že makroekonomické ukazatele ukazují, že jsme překročili ukazatele pouze ve dvou věcech. Dobře, Evropská komise řekla, že bychom měli být podrobeni eh, zostřenému dohledu. Dobře, makroekonomické ukazatele a nerovnováhy jsou věcí, kterou berete velmi vážně. Já bych si přál, abyste zareagoval na zprávu komise. Jean-Paul Gozes zmínil tu špatnou banku Bad Bank. A já bych chtěla položit další otázku. My jsme ve Slovensku více než rok tuto věc projednávali a stále trvají problémy týkající se právní definice. Komise stále problematizuje ten právní základ. Takže má otázka je, Existuje nyní již schoda s komisí o tom, jaký bude právní rámec Bad Bank a pilotní projekt převodu aktiv. Všichni víme, že na konci minulého týdne se věci zhoršily. Myslíte si, že je potřeba dalších eh, kroků? Co si myslíte o ceně a převodu a tak dále? Děkuji za tuto otázku. Abych odpověděl nejdříve komentář k nerovnováze. Slovinsko je tedy existuje ta výsledková listina nerovnováhy. Je tam uvedeno, zda existuje nerovnováha či ne. A Slovinsko má pouze dvě, dvě kritéria nerovnováhy. Jedna země má jedno, jednu nerovnováhu a pět nebo šest zemí mají dvě a všechny ostatní mají více. Nicméně my jsme součástí tedy závěru, že u nás existují nerovnováhy. A souhlasím, že existují v podnikovém sektoru nerovnováhy. Tento sektor je předlužen a ta otázka musí být rychle řešena, abychom měli opět fungující ekonomiku. A myslím, že optimální způsob, jak postupovat, je čelit skutečnosti, že existují toto nerovnováhy, je třeba je vyřešit a musíme začít pracovat na dlouhodobějším růstu a udržitelnosti, což je důležité nikoli pro tento rok, ale pro ta léta, která přijdou a musíme se připravit kvalitně. Když se vrátím k otázce Bad Bank a právnímu rámci, myslím, že právní rámec je správný. Neslyšel jsem žádné připomínky, že by nebyl správný. My nyní vedeme diskusi s komisí a ECB o potřebě provést zátěžové testy a vyhodnotit kvalitu aktiv. A měl jsem možnost eh, velmi rychle eh, přelednout právě kvalitu těchto aktiv. Tedy aby bylo možné ukázat, že jsme provedli správnou věc. A ten postup byl obrácen, nejdříve provést vlastně začínatelské a potom a potom vyčištění banky. A pokud tedy eh, to zpomalíme ten postup, tak přicházíme o jeden eh, o jedno čtvrtletí růstu, protože to čtvrtletí tedy vlastně o to čtvrtí přijdeme. Transparentnost postupu, kvalita toho hodnocení vlastně převažuje potřebu rychlosti a je třeba se shodnout na tom, že bychom měli se ubírat tímto směrem, pokud jde o pilotní převod aktiv. Pokud jde o pilotní převod aktiv, my jsme se rozhodli, že provedeme tento pilotní převod, abychom prokázali, že veškeré postupy, které byly vytvořeny pro Bad Bank, fungují plynule a normálně. Takže ukážeme, že ta instituce je schopna udělat všechno a, a potom většina těch aktiv může mít řízena normálně. A potom bude proveden převod těch aktiv. Děkuji a za Alde Wolf Klins. Děkuji. Vy se snažíte tady v podstatě nám předat spíše takový jaksi pozitivní obrázek eh, o současné situaci. Nicméně já si myslím, že ta současná situace je opravdu kritická, možná až jaksi alarmující. Ve chvíli, kdy začnete privatizovat společnosti, které ještě stále jsou ve státních rukou, tak to pro mě znamená, že jste přišli o 20 let, protože baltické státy začaly s privatizací hned po té, co získaly nezávislost. To znamená, že já se ptám, proč jste nezačali dříve e, vy v tuto chvíli také začínáte s tou privatizací, ale pouze u velmi malého množství podniků, což není příliš pozbuzující za druhé. My máme možnost rekapitalizace v, v ban, banek eh, prostřednictvím ESM. Vy jste se tedy rozhodli, že tedy tento stabilizační mechanismus využijete, kde to bude možné. Pokud to tedy bude možné, tak proč ne? Ale pokud eh, se opravdu chcete dostat z této složité a tíživé situace, tak musíte vytvořit prostředí, které bude atraktivní pro potenciální investory. Vy už jste hovořil o FTA, o těch eh, dohodách volného obchodu. Teď tady potřebujeme ještě transparentní rozhodující, rozhodovací procesy, které budou rychlé, které budou spravedlivé a transparentní. A také třeba zajistit, aby ta administrativní zátěž nebyla příliš eh, vysoká. Myslím si, že ve veřejném sektoru máte stále ještě příliš velmi mnoho zaměstnanců a nemyslím si, že byste se opravdu tomuto problému chtěli nějak vážně věnovat. Mm, děkuji, děkuji za vaší otázku. Vy říkáte 20 let, ale já jsem ve své funkci pouze poslední, poslední čtyři měsíce. Já jsem to nemyslel jak se nějak osobně. Já jsem se opravdu obracel na celou vládu. So the question why now, why... Tak, možná ta otázka, proč až nyní a proč pouze tak málo podniků. My, když jsme se rozhodli v podstatě věnovat té privatizaci, jak jsme se rozhodli o velmi pragmatický přístup. Již jak si víme, že v minulosti byly snahy o privatizaci, byly to časté snahy o privatizaci, se, o privatizaci se hovořilo často, ale hovoříme tady opravdu o velmi malém množství podniků. To znamená, že my jsme měli jaksi tu možnost jaksi začít velmi jaksi obsáhlou eh, debatu o privatizaci a věnovat se hned eh, u všech podniků, ale tady takhle naraz u všech to nejde. Samozřejmě, že bychom mohli říct, dobře, nebudeme privatizovat, ale budeme o tom nejdříve debatovat, to by ale mohlo opravdu trvat velmi dlouho. A proto jsme se rozhodli, že prostě budeme pragmatičtí, to znamená, že jsme si našli pět eh, podniků, poté z těch pěti bylo najednou patnáct podniků, eh, ty jsme tedy měli na seznamu, poté jsme se rozhodli v podstatě zajistit nějaký jaksi racionální přístup a rozhodli jsme se tedy, že se budeme věnovat nejdříve těmto podnikům, tak abychom získali určitou důvěryhodnost v této oblasti. A říkali jsme, že se budeme snažit být co nejrychlejší. To znamená, že nám šlo o to, abychom postupovali takovým způsobem, abychom, aby v podstatě ty výsledky eh, byly opravdu co největší. To znamená, že nám nešlo v podstatě pouze o nějakou maximalizaci příjmů, šlo nám ale opravdu o dlouhodobé hledisko. Já jsem také sliboval slovenské vládě a dohodli jsme se na tom, že, budeme, že vypracujeme opravdu celkovou strategii, že vypracujeme celkový seznam všech těch podniků. To znamená, že ten seznam bude, bude opravdu úplný, že tam budou opravdu všechny podniky. To znamená, že se budeme zabývat samozřejmě i strategickým potenciálem každých těch, každého toho jednotlivého podniku. To znamená, co je strategické eh, z úhlu pohledu, jak se, aby zůstalo v rukou státu a co by mělo být privatizováno. Dále, co se týče ESM, my jsme vlastně jaksi ne, počítali s tím, že budeme využívat nástroje ESM. Jde nám v podstatě o to, abychom si udělali pořádek na vlastním dvorku, v podstatě, abychom vyřešili to, za co si můžeme sami. A teď jde o to, zdali si to budeme moci dovolit, zdali se nám to podaří, jak si vyčistit eh, nám samotným. To znamená, že my nechceme v podstatě využívat peníze eh, jaksi jiných našich evropských přátel na čištění našich eh, jaksi špinavých a nezdravých eh, odvětví. To znamená, že chceme samozřejmě zůstat ale velmi otevřenými. Myslím si, že v minulosti bylo opravdu uděláno velmi mnoho, i když to možná i když z toho možná nikdo moc nevšiml. Eh, I co se týče naší administrativy, tak tam došlo opravdu k velkým zlepšením. A eh, samozřejmě, že je velmi důležité se tomu věnovat, ale my jsme si stanovili, stanovili ty priority, tak jak jsem již naznačoval. Děkuji za ECR, pan Strejček. Děkuji, děkuji pane ministře za to, že jste přišel k nám do výboru. A mám dvě, tři velmi jednoduché otázky. Se ohledem na to, že Slovensko je jedním z jedenácti členských států, který podporuje v podstatě ten návrh o dani z finančních transakcí a posílené spolupráci, tak já bych měl tedy první otázku. Jak velký je váš finanční trh ve Slovensku? Za druhé, jaké příjmy a výnosy očekáváte z té daně z finančních transakcí? A za třetí, vy hovoříte o těch složitostech a problémech. A já si opravdu cením způsobu a přístupu Slovenska. Opravdu si vážím té vaší práce, jak k tomu přistupujete a chci vědět, kam budete v podstatě chtít alokovat ty příjmy z daně z finančních transakcí. Půjdou do slovenského rozpočtu nebo do evropského rozpočtu? Thank you very much for the question. Um... Děkuji. Já v tuto chvíli nemám přesná čísla, která by se týkaly, jak si, která by se týkala objemu finančního trhu, nicméně ten trh je relativně malý. Nemyslím si, že ty výnosy budou nějak jaksi příliš obrovské. My jsme vlastně při projednávání eh, rozpočtu nepočítali s těmito eh, výnosy, to znamená, že je to dosti nejisté. Samozřejmě, že máme nějaké, nějaké údaje z minulého roku. To znamená, že ještě s tím nějak, jak si nějak extrémně nepočítáme. Uvidíme, jak se to všechno bude rozvíjet a poté, až, budeme, až uvidíme, jak to funguje, tak budeme přemýšlet o alokaci těchto výnosů. Okay, uh, now for the greens. Tak teď ještě za zelené Filipe. Filip? Filip? Ano, já jsem se hlásil o slovo. Děkuji za to, že jste přišel a e, rád bych začal následujícím, protože myslím si, že to ještě nebylo řečeno. Slovensko je státem, který není pouze krásný, ale je také i z hospodářského hlediska velmi specifický a zajímavý, protože po té, co spadla železná opona, tak se vám podařilo z té složité situace se dostat daleko rychleji a daleko lépe než spousta dalších zemí střední a východní Evropy. Co se týče HDP na hlavu, tak to u vás bylo daleko vyšší. Vy se neopakovali ty chyby, které byly, byly činěny jinde. Nicméně, i tady, co se týče jaksi růstu a rozvoje, tak ten je u vás daleko vyšší než v jiných eh, středoevropských nebo východoevropských státech. To znamená, že byste samozřejmě měli být na sebe hrdí, ale je třeba eh, být eh, velmi opatrný ve chvíli, nebo tím mám na mysli jaksi tu připomínku, která vám byla jaksi přednesena. To znamená, proč jste nezačali privatizovat, privatizovat už daleko dříve? No, protože prostě ten, a ta situace u vás po pádu železné opony byla opravdu opravdu daleko eh, lepší. Možná ale, že jste trošičku zlenivěli eh, po těch úspů, počátečních úspěších. Takže eh, chtěl bych se zeptat na vaší důchodovou reformu. Myslím si, že je to jasné, že vy máte ten problém i v souvislosti s těmi údaji. To znamená, že vy jste provedli reformy, ale co se stane po roce 2020? také, eh, co se týče toho, co, co jste zmiňoval eh, o parlamentních eh, stranách. Co znamená, co s tím uděláte? co s tím uděláte a jakým způsobem také míníte investovat do udržitelných zdrojů energie, protože Eh, tady vidíme, že se opravdu toho moc nic neděje. To znamená, co budete dělat s energetickou politikou, co budete dělat s udržitelnými eh, a obnovitelnými zdroji energie a jakým způsobem se postavíte k zelenému eh, rozvoji a k zeleným technologiím. Děkuji. Děkuji vám za vaše otázky. Začnu tedy tou důchodovou reformou. Důchodová reforma proběhla v minulém roce a určité výsledky již má, jsou nicméně pouze částečné. Musíme se tomu ještě dále věnovat a budeme se tomu věnovat i pod nebo hlavně poté, co dojde ke stabilizaci i v jiných e, hospodářských odvětvích. Protože já jsem hovořil o těch třech pilířích, to znamená, jakým způsobem chceme zefektivnit e, naše rozhodovací procesy. A já velmi často to porovnávám v podstatě s letadlem. Musíte nejdřív se rozhodnout, kdo bude pilotem, za druhé musíte najít tu správnou výšku a poté samozřejmě směr, kterým chcete letět. A já si myslím, že v tuto chvíli jsme v té fázi, kdy vlastně hledáme tu správnou výšku, tu nejstabilnější výšku a té fázi, kdy se opravdu rozhodujeme o tom, kdo bude tím hlavním pilotem tohoto letadla. To znamená, že co se týče důchodové reformy, tak tady hovoříme o třetím pilíři, to je velmi důležité samozřejmě pro naší budoucnost a je třeba se tím, tomu samozřejmě věnovat, ale až po té stabilizaci. Druhá otázka, co se týče toho stranického systému tak to je zase součástí druhého pilíře. Myslím si, že ty, eh, těm prvkům toho druhého pilíře už jsme se věnovali, i když pořád ještě eh, musíme udělat hodně v oblasti hospodářského řízení a zprávy. To znamená, je třeba si nastavit ty hranice a Prahy tak, abychom měli v parlamentu méně eh, politických stran, jak v parlamentu, tak ve vládě, tak, aby abychom zajistili politickou stabilitu, aby byla opravdu součástí každodenního života. Já jsem ale se tomu systému ještě nevěnoval, protože já jsem také ministrem financí, to znamená, že eh, mi to ani tak jaksi nenáleží. Dále, co se týče těch eh, obnovitelných zdrojů energie, to, čemu se v tuto chvíli věnujeme, je nastavování priorit. To znamená, jakým způsobem v podstatě budeme eh, škrtat a snižovat rozpočty, kde a jak. A bohužel došlo k mnohým škrtům právě v investicích a to samozřejmě i v oblasti obnovitelných zdrojů energie. To znamená, že tady se snažíme najít určitou vyváženost. Samozřejmě, že dochází jaksi k eh, fiskálním reformám, také dochází ke změnám struktury. Ano, v pořádku. Just about fit in, uh, for the GUI. Eh, tak, a ještě za GUE bude hovořit Jürgen. Ano, děkuji. Ano, děkuji za prvé za to, že jste přišel a za to, že jste ochoten s námi hovořit. Měl... Ano, takže ještě jednou, ještě jednou to zopakuji, protože jste si nenasadil sluchátka. Děkuji, že jste přišel, že jste ochoten odpovídat na naše otázky. Moje první otázka se týká předsednictví rady, litevského tedy. V této chvíli máme zprávu k týkající se přístupu k bankovním účtům a transparentnost bankovních poplatků a to je jenom taková menší záležitost, nicméně je důležité, abychom ještě do konce našeho mandátu eh, to, to mohli tuto schválit také v rámci trialogu. Takže bychom se chtěli obrátit také na předsednictví. A moje otázka na vás, jak si tedy představujete, že toto bude eh, předloženo, protože to je zásadní věc. A co se týká evropské dalšího rozvoje hospodářského, ekonomické unie, zejména v těch zemích, které jsou silně postiženy krizí v posledních letech a měsících, stále více diskutujeme o úsporných programech, které však nejsou dostatečné, potřebujeme opatření pro podporu růstu. A moje otázka na vás, jaká, jaké máte představy o tom, že by měl být znovu obnoven a podporován růst, zejména v zemích, které jsou speciálně momentálně tedy zastěženy, no, postiženy krizí kde ještě krize není tedy překonána, takže eh, růst je eh, velmi podstatný bod. A mám trošku pocit, že v radě není eh, ten aspekt růstu tak upřednostňován a nemá takové místo, jaké by si zasluhoval. Takže jaké jsou vaše představy o této věci? Děkuji. Uh, thank you for the two uh, questions. Děkuji za tyto otázky. Tak, nevím, jestli jsem dobře porozuměl té první otázce týkala se transparentnosti bank, jak vlastně tedy zajistit vyšší transparentnost. Myslím si, že to je otázka, kterou jsme se zabývali již, nebo se zabýváme dlouhou dobu. a jak zajistit v podstatě růst v této těžké hospodářské situaci. To byla ta druhá otázka. Co se týče v podstatě té transparentnosti bankovních účtů, tak my jsme vlastně před dvěma lety jednali s eh, naší centrální bankou. V podstatě šlo o to, že jsme se snažili jaksi hovořit s našimi klienty a eh, navrhovali jim eh, v podstatě, aby si změnili bankovní účet. Myslím si, že to je velmi jednoduché v podstatě přejít od jedné banky ke druhé. A k tomu už v mnohých případech došlo. Myslím si nicméně, že to není klíčová otázka, kterou bychom se zabývali. A dále, zdali máme nějakou alternativu k těm eh, současným finančním a rozpočtovým úsporám. Myslím si, že jednou důležitou věcí, a teď hovoříme se z naší perspektivy, Slovensko je malou otevřenou ekonomikou, to znamená, že konkurenceschopnost je pro nás velmi důležitá. Možná, že ze hlediska jak si Evropské unie jako celku je to, troš, to vypadá trošičku jinak, ale ve Slovensku hovoříme o 60 až 80 těch věcí, které jsou v podstatě importovány. A také samozřejmě hodně exportujeme. Co znamená, že ve chvíli, kdy vy budete snižovat eh, náklady, tak samozřejmě vaše země bude více konkurenceschopnou. To znamená, že i kdyby ty fiskální úspory v podstatě nebyly tak vysoké, tak pro takovou ekonomiku, jako jsme my, v podstatě ty fiskální úspory jak si smysl mají. Ale tady hovoříme o sekvenci různých hospodářských politik. Ta současná situace ve Slovensku je taková, že samozřejmě s ohledem na to, že náš bankovní sektor je jaksi v problémech, eh, to znamená, že vidíme, jak se ty vysoké úroky na obou stranách. A i přes jak si ten postoj Evropské centrální banky v podstatě se se snažíme o úspory v podstatě na, na obou stranách, nebo na všech stranách. A to je samozřejmě velmi těžké poté, když chcete posilovat růst. To znamená, že jde o to v podstatě nějakým způsobem trošku ulevit té měnové, měnové politice, je třeba to všechno eh, vyčistit, je třeba snížit eh, úroky, je třeba zajistit vyšší likviditu na trhu A samozřejmě třeba zajistit také přístupnost eh, úvěru a poté můžete to jaksi znovu nastartovat. To znamená, že je třeba opravdu postupovat takovýmto způsobem. A myslím si, že velmi, velmi často to není zohledňováno ve chvíli, kdy jsou ohodnoceny jednotlivé členské státy. A i proto jsme se vlastně snažili o to, abychom v podstatě ty platební bilance v bankovním sektoru vyčistili co nejdříve, tak aby hned poté mohlo dojít k těm úsporám eh, v té fiskální politice. Děkuji za EPP. Alois. Minister, hvala za vašo představitev in za možnost pogovora s vámi. Děkuji za vaši prezentaci a za možnost s vámi pohovořit, pane ministře. Má bankovní krize je vám asi známá. Jsme v krizi protože jsme si hráli na politické bankovnictví, nehráli jsme podle pravidel eh, sociálně tržního hospodářství a velké úvěry byly poskytovány bez zajištění jakéhokoliv druhu. Co uděláte pro to, abyste ochránil zájmy daňových poplatníků, kteří nemohou za krizi, ale zdá se, že budou muset zaplatit účet. Za druhé, co pak je se zelenou pro transfer prostředků? Často jsme o tom slyšeli, ale zdá se, že věci se v Ljubljaně liší od situace v Bruselu. Brusel chce čisté účty. A zřejmě vláda překvapila komisi. Je možné, aby slovinská vláda a Brusel se neschodli na tom, co je třeba udělat v zájmu transparentnosti. Kdo čeká na koho? To by mě zajímalo. Děkuji za tyto otázky. Já se domnívám, že během předcházejících odpovědí jsem se toho dotkl. Co uděláme pro to, abychom ochránili daňové poplatníky a jejich prostředky? V zásadě bych řekl, že vše, co děláme, pokud jde o vytvoření bad bank a zajištění, že cena bude správná, vytvořit příslušné procesy. To vše má za cíl ochránit eh, prostředky daňových poplatníků. Chceme, aby to se stalo cestou transparentních procesů. Vycházíme z mezinárodních zkušeností a přejeme si postupovat eh, rychle, protože čas jsou peníze i v tomto případě a chránit eh, prostředky daňových poplatníků neznamená provést jednorázově ten převod, ale a také je třeba se zabývat tím vlastně, co byste vydělali mezi tím a vrátit se k růstu. Tedy vše v duchu ochrany prostředků daňových poplatníků. Otázka na převod aktiv a načasování. Ano, původně jsme si přáli, aby to proběhlo velmi rychle během léta, to už jsem řekl. Náš plán bylo provést první balíček převodu do konce června. To je ten proces eh, nesolvetnosti, který je nejsnáze ale dostali jsme doporučení a také jsme souhlasili s asset review a zátěžovými zkouškami. A nedávno jsme se dohodli na tom, že bude lepší nepostupovat příliš rychle. A neprovádět to eh, pokud možno v létě, ale více se soustředit na transparentnost a globální vyhodnocení kvality aktiv. A to právě děláme. Proběhne pilotní fáze převodu aktiv a tady chceme ukázat, že všechny procesy řádně fungují. A já myslím, že to je správná forma postupu. A poslední otázka. Maťa Kleva. Ano, právě jsem se dozvěděla, že mám položit otázku. Takže tak učiním slovensky. Ano, ministr odpovídá za posledních 20 let a za vše, co se stalo během těch 20 let, ale snad se můžu zeptat na aktuální otázku, kterou jsme zatím neprobrali. Chtěla bych hovořit o spekulacích týkajících se atmosféry ve Slovensku po zhroucení Kypru. Museli jsme reagovat. Museli jsme reagovat rychleji, než jsme si přáli. A v našem výboru nejsem pro privatizaci, ale myslím si, že seznam 15 podniků, které mají být privatizovány, byl vytvořen tak trošku narychlo. A nemyslím, že byl sestaven s dostatečnou rozvahou. Ale to nechme stranou. Další otázka týká se reform, reform na trhu práce. Vy jste to uvedl, kolegové také. Týká se to nezaměstnanosti mládeže. Já jsem sociální demokratkou a myslím si, že jsme neudělali vůbec nic pro to, abychom řešili nezaměstnanost mládeže. A Slovinsko bude se muset tím zabývat při budoucích reformách. Děkuji. V čem spočíval dotaz? Odpověď nezaměstnanost mládeže. Děkuji. Pokud jde o trh práce a nezaměstnanost mládeže, to nejlepší, co můžeme dělat, je vrátit se co nejdříve k růstu. Protože to znamená nejen růst pro ty nejmladší, ale pro všechny. A právě proto se soustředíme na obě priority, které jsem zde nastínil, tedy vyčistit rozvahy banka, restrukturalizovat tedy podniky a provést fiskální konsolidaci. To byla poslední otázka. A něco dalšího byste chtěl říci? Chci vám poděkovat za vaši pozornost i za otázky, které jsem dostal. Děkuji za návštěvu. Je to vždy obtížné během posledního výborového týdne, ale nejste poslední, protože předsednictví nás navštíví za několik minut. A teď máme přestávku na dvě nebo tři minuty a potom se vrátíme. Děkuji. Okay. Okay. Okay, if uh, you take... Dobrá, poprosila bych vás, abyste se posadili. Okay, uh... Right, I'm very pleased. Tak, dobrá, jsem velmi ráda, že zde mohu přivítat litevského ministra financí k hospodářskému dialogu a vyměně názorů, která už je jaksi tradiční vždy při nebo na začátku každého předsednicí, tak eh, abychom se dozvěděli vlastně, jaká, jaké strategie a jaké priority bude mít litevské předsednictví. Samozřejmě, že si uvědomujeme, že předsednické státy samozřejmě se o té své práci mohou daleko lépe a detailněji vyjadřovat na konci svého předsednictví, ale i přesto budeme rádi, když nám něco řeknete na úvod, to znamená takových 10 minut a poté přejdeme hned zase k té klasické debatě, to znamená pětiminutové bloky otázek a odpovědí. Ale na úvod dávám slovo vám. Děkuji, paní předsedkyně. Vím, že je velmi dobrou tradicí Evropské, v Evropském parlamentu začínat tedy mateřským jazykem, to znamená lidevštinou, která je vlastně oficiálním jazykem eh, Evropské unie. Takže vemte si prosím sluchátka. Milé dámy, milí pánové, milí kolegové. Jsem opravdu velmi vděčný za tu poctu, která nám byla poskytnutá, za tu možnost hovořit v tuto chvíli o našich prioritách a strategiích ve chvíli, kdy tedy hovoříme o hospodářských a finančních otázkách tento výbor je samozřejmě jedním z nejdůležitějších výborů také při přijímání nových eh, legislativních opatření. Je také velmi důležitý pro eh, radu ECOFIN, které budu, předseda, které budu předsedat. To znamená, že se těším na konstruktivní spolupráci od samého začátku našeho předsednictví. Samozřejmě, že Předtím, než budu hovořit o prioritách našeho předsednictví, bych rád poděkoval Irsku prvnímu členovi vlastně trojky předsednických států. Chtěl bych poděkovat Irsku za vší odvedenou práci. Já jsem si samozřejmě vědom toho, jak vlastně spolupracujeme, jak se naše spolupráce odráží v konečných e, zákonech. Možná, že si Evropský parlament e, přál trošičku lepší výsledky od irského předsednictví. Nicméně si myslím, že bychom neměli jaksi zlehčovat a snižovat opravdu ty pokroky, které byly, který bylo dosaženo za irského předsednictví. Já si myslím, že bychom měli být opravdu velmi rádi za to, že ten první předsednický stát vytvořil velmi dobrý a pevný základ pro naší práci, tak, že spoustu témat můžeme v podstatě představit eh, trojce a spoustu a trialogu a budeme se jim také moci věnovat v červenci. To znamená, já se budu snažit a budu dělat vše, co bude v mých silách, tak, abychom došli ke schodě na ECOFINu. Chci, aby ta naše spolupráce i naše práce byla opravdu co nejefektivnější a chci vám říci, že náš pracovní tým je opravdu velmi ambiciozní. Opravdu tomu tak je. A to je pro nás všechny stejně důležité. Pro nás parlamentu v našich hlavních městech a pro všechny naše spoluobčany v našich zemích. Rád bych ale zdůraznil jednu věc. Efektivní spolupráce s Evropským parlamentem je pro mě osobní prioritou. Já za tuto spolupráci a efektivnost této spolupráce s, Evropskou, s Evropským parlamentem přebírám osobní zodpovědnost my přebíráme předsednictví v podstatě v době vel, velmi hluboké hospodářské krize. Fiskální konsolidace je velmi důležitá pro znovu obnovení finanční udržitelnosti. Musíme zajistit, že celá Evropa opět získá důvěryhodnost a konkurenceschopnost. Nicméně hlavním cílem naší práce by měl být hospodářský růst. Hospodářský růst v následujících šesti měsících by se mělo opět odstartovat poté, co budou přijata ta nejdůležitější rozhodnutí a poté, co bude mít také k dispozici konkrétní výsledky, ale samozřejmě, že budeme muset zůstat obezřetnými a bdělými i nadále, tak aby tyto všechny prognózy byly vyplněny tak, aby i malé a střední podniky byly lépe financovány tak, aby byly nebo vznikala nová pracovní místa, hlavně pro mladé lidi. Je třeba zajistit jednoduše lepší podmínky pro naše občany. A teď přejdu do angličtiny. Naše předsednictví se bude zabývat tématy důvěryhodné, rostoucí a otevřené Evropy. Samozřejmě, že ECOFIN se zabývá pouze několika, několika těch, z těchto priorit. Samozřejmě, že Růst je samozřejmě velmi důležitý, je to hlavní téma, ale důvěryhodnost, důvěra v systém je zcela zásadní a to musíme zajistit prostřednictvím přijímání opravdových legislativních aktů, protože to je ten nástroj, který máme v rukou. Dnes se odehrály dvě zcela zásadní události. Během Ekofinu jsem mohl v podstatě přivítat Chorvatsko jako nového člena do naší rodiny, nový člen, 28. člen naší rodiny. Také jsem se účastnil oslav Eura. V Ecofinu jsme se shodli na, na třech aktech. Mimo jiné jsme se shodli na tom, nebo odsouhlasili jsme přístup Lotyšská k eurozóně. Pro mě to bylo osobně velmi důležité. Bylo mi opravdovou ctí, opravdovým privilegiem, ale hlavně obrovským potěšením ale samozřejmě je to také velká výzva pro naše země. Hovořili jsme o horizontu 2015 pro vstup do eurozóny. My v podstatě trošičku Lotyšsku závidíme, že se jim to podařilo trošičku dříve. Pokud mi dovolíte, tak já bych vás tady v tuto chvíli poprosil o podporu s ohledem na naše snahy. Protože tady nejde pouze o symbolickou záležitost, jde o praktické, pragmatické záležitosti. Evropská unie, eurozóna se rozšiřuje, expanduje. A co to znamená? Znamená to, že eurozona a evropský projekt jsou důvěrohodnými projekty, protože státy věří v evropskou myšlenku. Členské státy věří v euro jako ve společnou měnu. A já si myslím, že toto je opravdu zcela zásadní, zásadní projekt obrovské důležitosti. Nesmíme na tyto zásadní myšlenky zapomenout ve chvíli, kdy budeme hovořit o těch technických detailech, které jsou také samozřejmě velmi důležité, ale nezapomínejme opravdu na ty nejdůležitější zásadní myšlenky na pozadí toho všeho. To znamená třeba zajistit eh, finanční stabilitu a také zdravé veřejné rozpočty v celé Evropě. A čeká nás velmi mnoho práce. Ale dovolte mi, abych eh, se zaměřil nebo pouze zmínil nějaká témata, která my považujeme za velmi důležitá také ve spolupráci s vámi, protože vy jste samozřejmě spoluzákonodárci v mnohých případech, ne ve všech případech, ale já já vím, že jsem měl, jak si ještě před začátkem našeho předsednictví, tu možnost hovořit s mnohými z vás, ale eh, a vím tedy i na základě těchto konverzací, že tato témata budou důležitá pro vás, pro všechny. Samozřejmě musíme učinit rozhodující pokrok a to u velkého množství eh, legislativních návrhů. Hlavně co se týče oblasti finančních služeb a hlavně jak si v souvislosti s bankovní unii. Myslím si, že bankovní unie a všechny záležitosti týkající se bankovní unie, samozřejmě v první řadě jak si směrnice o ozdravení a obnově bank, což je záležitost, o které budeme hovořit zítra, Poté, co se nám podařilo dosáhnout velmi složitého kompromisu v ECOFINu, ale myslím si, že šlo o férový kompromis, tak v tuto chvíli tady máme jaksi toto téma. Dále, co se týče zajištění vkladu, to je zase velmi důležité téma tedy směrnice o systémech pojištění vkladů. A my se chceme tomuto tématu souz... věnovat vlastně společně se, se směrnicí o zdravení bank a řešení jejich problémů. Dále, jednotný mechanismus pro řešení. Evropská komise nás dnes ujistila, ujistila, že návrh týkající se jednotného mechanismu pro řešení bude předložen zítra. Já si myslím, že Tady v podstatě velmi důležitou roli hraje komise. A pokud budeme opravdu spolupracovat, spojíme naše úsilí, tak se nám podaří dosáhnout výsledku a tím mám na mysli, jak si do, to, do té doby, která bude předcházet následující evropské volby. Dále, co se týče evropské ekonomiky a jejího zdraví a transparentnosti a odolnosti, tak myslím si, že tady všichni víme, že hovoříme o tom eh, eh, šesti balíčku a dvoj balíčku. Myslím si, že všichni víme, jakých eh, kompromisů bylo dosaženo i ve spolupráci s Evropským parlamentem a s evropskými parlamenty. Ale v teď v tuto chvíli jde o to, aby také tyto balíčky se začali provádět v praxi. Kromě toho máme tady několik legislativních aktů, které eh, zajistí spolupráci členských států v průběhu podzimního semestru. Půjde o hodnocení jaksi rozpočtů v eurozóně půjde o dohled a kromě toho máme tady také eh, jaksi doporučení pro jednotlivé členské státy a samozřejmě také ten balíček opatření, který souvisí s evropským eh, semestrem. Budeme jistě sledovat a nepůjde pouze o poskytování eh, férových pravidel. Ale my budeme velmi, opravdu velmi opatrní a velmi obezřetní. To znamená, že se opravdu velmi pečlivě na to všechno podíváme a během ECOFINu budeme hovořit o hodnocení těch stávajících opatření. Tak, abychom se ujistili v tom, zdali jsou opravdu moudrá, zdali jsou efektivní, zdali dosahují těch kýžených výsledků, zdali se nejedná pouze o nějakou administrativní zátěž, zdali opravdu poskytují ten zásadní smysl, který mají. A já si myslím, že to bude velmi jaksi obohacující zkušenost pro ECOFIN. A tady jsem zcela rozhodný, nebo rozhodnutý, jak si sdílet eh, tuto zkušenost s vámi a samozřejmě s vaším výborem a to samozřejmě v průběhu našich eh, pravidelných setkávání. Dále, co se týče nástroje platební bilance, To je možná také důležité pro země, které nejsou součástí eh, eurozóny. Myslím si, že tady jde v podstatě jednu z našich priorit, protože tady jde o velmi důležitý mechanismus a ne pouze pro eurozónu, ale i pro ty, kteřím se občas říká out, to znamená ti, kteří nejsou součástí eurozóny, ale jde tady opravdu o Evropu 28 členských států a to je pro mě opravdu velká důležitá priorita. Je zcela zásadní, aby Evropská unie měla opravdu zdravé a odolné finanční trhy. To se samozřejmě týká i zájmu daňových poplatníků, protože všichni jsme daňovými poplatníky a tady to znamená také podporu a posílení a ochranu investorů. A to je také, proč nám jde samozřejmě o EMIR, o MIFID, jde nám samozřejmě také o nařízení týkající se Eh, centrálních eh, depozitářů a proto také v rámci trialogu se všem těmto směrnicím a nařízením budeme věnovat, protože tady jde opravdu o velmi prioritní otázky mohu vám také říci, že se nám možná podaří opravdu udělat velký pokrok u Omnibusu 2, což je velmi důležité pro důchodový trh v Evropě. Teď potřebujeme samozřejmě ještě technické hodnocení, které vypracuje EIOPA. Eh, já, já doufám, že tady, tady ten pokrok bude opravdu velmi rychlý. A samozřejmě proto, aby evropští občané mohli co nejvíce těžit z jednotného trhu, tak se pokusíme opravdu pokročit v jednáních eh, na eh, půdě rady, jednáních, které se týkají bankovních účtů, protože tady jde o směrnici, která se týká všech, všech evropských občanů a proto je v našem zájmu, aby tato iniciativa byla co nejvíce jak si posilována a aby co nejvíce pokročila. Tak teď ještě něco k daním. Tady eh, v podstatě na eh, půdě rady pořád nedochází k jednomyslnosti. Nicméně já jsem si zcela jistý a opravdu vás v eh, tuto chvíli prosím o silnou podporu, protože boj proti daňovým únikům a podvodům je jednou z našich hlavních priorit. Je to jedna z hlavních eh, priorit. Říkali jsme to také eh, v souvislosti s mnohými jinými mezinárodními aktivitami a tady už, eh, jak se máme, velmi důležitá usnesení Evropského parlamentu, za která jsme velmi vděční. Protože vy jste se vyjadřovali opravdu zcela jasně. Zcela jasně víme, jaký je váš záměr a jsme si naprosto jistí, že i pro vás je v podstatě toto zcela prioritní. Co znamená, je třeba zajistit, aby každý platil ty daně, které mu náleží, včetně nadnárodních korporací. Ambiciozní projekt týkající se automatické výměny bankovních údajů Tady jde hlavně o tu směrnici o úsporách a jde také o směrnici o administrativním nebo správní spolupráci, kterou v tuto chvíli také máme na stole. To jsou dvě velmi zásadní iniciativy a já bych poprosil všechny členy tohoto výboru, aby Podpoři, aby podpořili naší práci eh, v této oblasti. Samozřejmě máme ještě několik dalších rozpracovaných složek týkající se eh, daní. Je mi jasné, že už překračuji eh, mě přidělený řečnický čas, to znamená, že to urychlím, ale dovolte mi ještě, abych řekl v podstatě něco k té poslední otázce na našem pořadu jednání. Jde o evropský rozpočet pro rok 2014. Samozřejmě, že to je otázka jiného výboru, ale zároveň je to otázka celého Evropského parlamentu. A já chci zdůraznit, že to není pro byrokraty, není to pro vlády, pro politiky. Tady hovoříme o něčem, co je zcela jasně pro lidi. Pokud nebudeme mít opravdový řádný rozpočet 1. ledna 2014, tak to může znamenat, že velmi, velmi mnoho projektů ve velkém počtu členských států nebude moci být správně financováno. To znamená, že je to pro nás priorita. My se budeme snažit udělat opravdu vše, co bude v našich silách a těšíme se na kompromisy a dohody a schody s Evropským parlamentem, to znamená i s vámi. Samozřejmě setkávání se s vámi v rámci hospodářského dialogu je pro nás skvělá příležitost. To znamená, že dochází také, nebo by mělo a bude docházet také ke stále pravidelně výměně názorů se zástupci národních parlamentů a vlád. Myslím si, že ten dnešek nám poskatuje jaksi Ehm, další takovou příležitost. Třetí eh, semestr vlastně byl zakončen těmi doporučeními pro jednotlivé členské státy právě dnes a já si myslím, že to je opravdu velmi důležitý krok Před Samozřejmě, že jistě máte velmi mnoho otázek. Já také mám mnoho otázek v souvislosti s prováděním těchto doporučení pro jednotlivé členské státy. Já chápu tu kritiku, že ne vždy se jedná o doporučení, která by byla dostatečně konkrétní, ale myslím si, že v tomto třetím evropském semestru můžeme říci, že je daleko lepší než ten druhý evropský semestr a jsem si jistý, že ten čtvrtý evropský semestr, který začne za našeho předsednictví, bude ještě organizovanější, bude ještě jaksi důležitější, přinese také spoustu eh, novinek v mnohých oblastech a já se opravdu na spolupráci s vámi těším i v těchto oblastech. Tudíž eh, pro naší zemi je samozřejmě velkou podstou a zároveň velkou zodpovědností eh, toto naše nadcházející předsednictví. Já se samozřejmě i trošičku bojím, mám určité obavy my, se budeme, my jsme se usnažili se co nejlépe připravit a proto jsem se také scházel nebo sešel s mnohými kolegy, také s mnohými z vás, kteří zde sedíte na tomto jednání. A já vás v tuto chvíli prosím o další spolupráci. Jak jsem již říkal na začátku litevsky, já eh, to opravdu beru na sebe, je, bude mojí osobní zodpovědností to, aby naše spolupráce co nejlépe fungovala a chci říci, že my si velmi dobře uvědomujeme velmi důležitou roli, kterou hraje Evropský parlament v souvislosti s, jaksi s, eh, se snahou najít nějakou schodu mezi všemi členskými státy a podpořit společnou evropskou myšlenku. Já se velmi omlouvám, že jsem překročil mě určenou řečnickou dobu a v tuto chvíli se netěším na nic víc, než na vaše otázky. Thank you very much. Děkuji, děkuji mnohokrát. Uh, těšíme se na spolupráci a samozřejmě budeme z celého srdce spolupracovat, pokud jde o zdanění úspor, tak pět let uběhlo od mé vlastní zprávy na toto téma a byla to první zpráva v rámci našeho nového mandátu, takže nám se to povedlo a jediný problém pro nás by byl, kdybyste vy nepostupovali dostatečně rychle a důrazně. Takže není otázky. Pět minut pro každého a je třeba to dodržet, jinak budeme mít problémy. Pokud bude mít otázka čtyřminutová, tak máte pouze jednu minutu. Jean-Paul za EPP, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, jménem EPP vás vítám. My jsme měli možnost se potkat, hovořili jsme o vašem předsednictví. Já jsem vám chtěl poblahopřát ještě k jiné věci, ale tak trošku jsem se zarazil, protože vy jste si dovolil mluvit svou mateštinou. A to bylo velmi příjemné. Nikoliv že bych tomu rozuměl, ale je milé, že předseda Ekofinu mluví mateřštinou, ale trvalo to pouze dvě a půl minuty, takže příště můžete použít mateřštinu. A vy umíte dobře anglicky, já tolik ne. Máte druhou dobrou vlastnost, umíte oslovit poslance. Řekl, řekl se nám věci, které nás těší. My rádi slyšíme, že jsme důležití, že máme významnou úrohu, a že nám budete naslouchat, to taky rádi slyšíme, ale položím jednoduchou otázku. Jste plný dobrých úmyslů a to nás těší. Máte před sebou ambiciozní předsednictví, máte v tom pravdu. Není to tím, že byste byla největší evropskou zemí. To neznamená, že, že se vám eh, nemusí povést dobré předsednictví. Lucembursko má vždy velmi úspěšné předsednictví. Po rozpravě před měsícem v našem parlamentu o těch záležitostech, které trpí spožděním návrhy ekonomického výboru předloženého naší předsedkyní. Takže tady se ptáme, jak postupovat u těchto věcí, které jste správně vypočetl, ale ještě některé další trpí spožděním. Tedy můžete odpovědět velmi stručně a dožneme veškerý ztracený čas. Děkuji mnohokrát, Jean-Paul. Bohužel má francouzština je mnohem horší než angličtina. Je to velmi důležitá poznámka. A také zazněla v tomto usnesení. Skutečně máme celou řadu věcí, otázek, které jsou zablokovány z toho či onoho důvodu někdy nám scházejí závěry, někdy existují obrovské spory, buď mezi radou a parlamentem, nebo mezi jednotlivými vládami. já si myslím, že nemáme na vybranou, než svým způsobem naše časové prostory uspořádat jako předsednictví, a také jako ekon. Tedy uspořádat náš čas a mimochodem, my už jsme se do toho pustili. Máme poměrně soustředěný program trialogu na červenec. My jsme začali vytvářet soustředěný program jednání na konec srpna a na září. A já se domnívám, jak už jsem řekl, ve svém úvodu. Vždy musíme mít na paměti hlavní cíle. A někdy tyto hlavní cíle nejsou zcela v souladu s účelem některých technických směrnic. A podle mého názoru to by znamenalo, že musíme vytvořit priority a upřednostnit schvalování několika záležitostí, které jsou velmi důležité. A já jsem je vypočítal ve svém úvodu. Je to MIFIR a MIFID. Je to také Omnibus 2. A to ani nemluvím o bankovní unii. Tedy měli bychom se snažit nepoškodit právě tyto záležitosti, které jsou téměř hotové a potřebují jenom nějaké technické upřesnění. Já se pokusím odpovědět velmi upřímně. Máme omezené zdroje, vy také. Sedíme se a já, pokud to bude nutné, sejdu se ze Sharon velmi rád a upravím náš harmonogram. Děkuji. Takže plánování běží naplno za SAD Antolín Sanchez Presedo. Děkuji mnohokrát. Také budu hovořit svou mateřskou španělsky. Dobrý. V první řadě bych rád přivítal pana ministra a poděkoval mu za spolupráci s naším výborem. Rád bych mu řekl, že my samozřejmě víme, že jste ministrem financí malé země, ale to ještě neznamená, že vaše země nemůže zásadním způsobem eh, přispět eh, k pokroku a rozvoji v Evropě. A my vám opravdu přejeme, abyste takový dojem eh, po vašem předsednictví zanechali. Myslíme si, že některé z těch doporučení pro jednotlivé členské státy, které dnes byly odsouhlaseny, směřují nebo se ubírají tím správným směrem. Samozřejmě je velmi důležité, aby eh, ty rozpočtové úspory nebyly příliš drastické, aby neohrožily hospodářský růst a hospodářskou situaci. To znamená, že nám musí jít hlavně o podporu investic v celé Evropské unii. Budeme samozřejmě s vámi spolupracovat. Nicméně mám dvě otázky nebo dvě věci, eh, na které se chci zeptat a kterým bych byl rád, eh, kdybyste se opravdu velmi pečlivě věnovali. V první řadě bych chtěl, aby se hovořilo o těch hypotečních úvěrech a myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby se za vašeho předsednictví tato směrnice schválila. V tuto chvíli vlastně už to prošlo všemi trialogy, věří, řeší se poslední věc, která se týká provádění této směrnice. Já bych byl opravdu, opravdu velmi rád, kdyby se s námi co nejúžeji spolupracoval s, naš, s naším výborem tedy, tak abychom eh, opravdu mohli celou tuto složku uzavřít, aby tato směrnice se mohla začít co nejdříve provádět, protože si myslím, že jde o reformu, která by měla být ukončena a myslím si, že jde o impuls nebo podnět, který můžete opravdu posílit. A dále ještě další věc, která si myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby byla centrem vašeho Eh, vašeho soustředění a jde tedy o hospodářskou soutěž a o konkurenci, schopnost a sankce s nimi spojenými. Byl bych velmi rád tedy, kdybyste se k tomu vyjádřil a kdybyste vyjádřil svou vůli se těmto dvěma záležitostem eh, věnovat, protože pokud tak učiníte, tak jsem si jistý, že vaše předsednictví bude velmi úspěšné. Antolin, Děkuji. Jsem si plně vědoma, věn, vědom tohoto právního aktu a byl jsem informován, že je to zcela blízko závěrečné fáze. A budeme se snažit uh, vyřešit poslední věci. A to je v širším měřítku. To je, uh, to je také pravda pro řadu dalších iniciativ, kde přetrvávají technické podrobnosti. A samozřejmě, pokud to bude třeba, já a Sharon a Migle je zde v Bruselu a je také k dispozici kdykoliv během dne. A tyto technické předpisy, technická nařízení, technické eh, směrnice, dokončeme je. ne snad úplně dokonale. A někdy je důležitější se rozhodnout, zda chceme mít něco úplně perfektního za dva roky a možná něco trošku méně dokonalého z možností revize a udělat to hned dnes. Já se chci velmi intenzivně zapojit do trialogu a dospět k řešení, které může být dosaženo velmi rychle. Děkuji vám za vaši iniciativu a já myslím, že máte úplnou pravdu. V některých otázkách nesmíme zapomínat, že některé věci jsou skutečně důležité pro spotřebitele, pro malé podnikatele, pro malé a střední podniky. A ty skutečně potřebují naši péči. Děkuji. Děkuji. U hypoték stačí, že budete souhlasit, že pokud jsou pochybnosti o tom, jak je to naplňováno, tak eh, potom je třeba souhlasit s článkem, že členské státy poskytnou více informací. To snad není příliš velký požadavek. A nyní Alde Ole Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane ministře. S radostí jsem vám naslouchal a Baltské země a Litva je první, kterou jsem navštívil po zhroucení Sovětského svazu. A vy jste naším sousedem a my máme velmi úzké vztahy a jsem rád, že vás tu vidím. A ukazuje se, že je možné změnit dějiny. Bankovní unie. Byl tu pan Draghi včera, pan prezident Draghi z ECB a jsem trošku znepokojen, pokud všech 28 států nevstoupí do bankovní unie, tak nastanou problémy pro ty banky mimo a také pro ty země. Máte velmi významné švédské banky, které u vás působí. Švédsko je mimo eurozónu a vy jste také v současnosti mimo eurozónu. Pokud jedna z těch zemí nevstoupí do bankovní unie, nevyvolá to problémy. Samozřejmě to bude stabilizovat banky v eurozóně, ale nemůže to vyvolat problémy? To je moje první otázka. A ta konkrétní doporučení pro jednotlivé země, jak je poměřujete? Já jsem se pokoušel některá z nich dnes přečíst doporučení pro mou vlastní zemi. Věřím, že tomu naslouchá vláda, nejsem si tím však jist. Viděl jsem doporučení pro Německo, kde je řeč o platech a podobně. Historicky to je velmi citlivá otázka v Německu. Jak se na to díváte, zejména uvnitř eurozóny? Je ta realizace doporučení následována? A poslední komentář se týká systému pojištění vkladu. Vy jste o tom mluvil. Pokud tomu tak je, že to chcete otevřít, můžete také eh, otevřít otázku eh, směrnice pro kompenzace investorů. Já opuším parlament příští týden. Díky Ole, vzpomínám na naše setkání ve Vilniusu, když jste byl na návštěvě eh, ve Vilniusu s kolegy z Alde. Já myslím, že i to bylo velmi užitečné. Byla to užitečná debata. Pokud jde o vaše, váš první dotaz na bankovní unii, to je otázka eh, domovského hostitele. Jedna z otázek, která byla vznesena během diskusí o BRRD, oživení a řešení krizových situací v bankách. To je otázka, která zazněla v rámci jednotného mechanismu dohledu. Nastanou vždy situace, kdy jedna země je domovská a druhá je hostitelská. Potřebuje to velmi pečlivé právní řešení, abychom nepoškodili, dejme poplatníky kteréhokoliv státu, kteří jsou tedy součástí toho vztahu. Nechci komentovat litevskou situaci, já ve své funkci předsedy Ekofinu samozřejmě mohu změnit svou funkci, změnit tedy si čepice na několik vteřin a Litva vstoupí do bankovní unie, až vstoupí do eurozóny. A to se skutečně stane a jednotný mechanismus dohledu bude uplatňován. A samozřejmě, že se zúčastníme a teď opět se, si převlékám dres a budeme se podílet na veškerých jednáních o SRM, což je další pilíř bankovní unie. A věřím, že nalezneme řešení ta řešení nejsou úplně jednoduchá v řadě případů a ty otázky jsou řešitelné. Nyní pokud jde o konkrétní doporučení pro jednotlivé státy, souhlasím s vámi, že občas je to těžko změřitelné, ale přesto bychom neměli zapomínat na to, že tato doporučení jsou pouze doporučeními pro země, pro svrchované státy, které tvoří Evropskou unii a zásada subsidiarity je velmi důležitá rovněž. A skutečně je třeba splnit úkoly a takovým způsobem, který bude optimální pro občany toho kterého státu a to vědí většinou nejlépe vlády. Takže se nemůžeme vyhnout takové situaci, ale samozřejmě efektivita těch konkrétních doporučení pro jednotlivé země a větší eh, konkrétnost těch doporučení, to je trend eh, a neměli bychom čekat na okamžité výsledky ve čtvrtém čtvrtletí, ale myslím, že se ubíráme správným směrem. Eh, velmi stručně směrnice o kompenzacích pro investory. To je skutečně to je velmi úzce spojeno s realizací myšlenek z DGS a měli bychom počkat na, invest, na kompenzace pro investory. Otázka je, jak, to, jak bude vypadat situace v rámci DGS. A potom uvidíme, jak budeme postupovat. Děkuji. Okay, yeah, thank you. Děkuji. Teď si myslím, že bude za zelené hovořit Jean-Paul paní předsedkyně. Připojuji se ke svým kolegům, pane ministře, a také bych vám rád, vás rád přivítal a zejména vám popřál hodně úspěchů do vašeho předsednictví a efektivní a pokud možno klidné předsednictví. Slyšel jste, co říkali mí kolegové a myslím si, že jestli máme no, rozličná stanoviska k určitým věcem, tak to je normální, ale všichni sdílíme stejné obavy, pokud se týká důrazu nebo pokud se týká toho zablokování eh, některých mm, záležitostí. Vy jste sám řekl, že máte v úmyslu dobrovolně je protlačit, z toho máme radost. Tyto No, nejsou náhodné eh, záležitosti, ale jsou to strukturální zprávy nebo legislativní akty, které by umožnily lepší evropskou integraci. Takže nám na nich hodně záleží, to je bankovní unie, už jste se o tom vyjádřil, zejména v tom propojení jednotlivých nástrojů pro řešení a překonání krize. Zajme tomu, je to také směrnice o zajišťování vkladů, o finančních transakcích, Dále jsou to také komplexní otázky ze vzájemnění dluhů. To jsou všechno velmi složité otázky a rád bych se vás zeptal nebo znal vaše stanovisko k tomuto, protože chcete tlači vyvíjet tlak na to, aby se dosáhlo pokroku, jak tedy, kde jsou ty překážky, ty bloky, nejsou to pouze technické otázky, je jich hodně, jsou komplikované, nejsou to jenom otázky lhůt, i když také jsou a zde a jsou komplikované. A jsou, jsou zde z našeho hlediska politické otázky na úrovni rady ať už je to také na úrovni vztahů mezi Evropským parlamentem a radou, zájmy některých zemí do toho zasahují. Můžeme tedy věřit, nebo máte dojem, že podle analýzy některých lidí, že německá vláda by byla hlavní překážkou a hlavním blokem těchto strukturálních, strukturujících záležitostí. A abych trošičku ještě doplnil otázku, kterou položil před chvíli Jean-Paul Gozes. Jak budete postupovat? A samozřejmě budete se opírat o Evropský parlament, to je jasné, my jsme zde proto, abychom vám pomáhali a podporovali vás, ale co by mohlo odblokovat ty záležitosti, tak aby se voluntarismus tedy mohl projevit, jaké nové období by se mohlo zahájit, tak aby ty cesty dospěly k nějakému konci. A potom je zde také otázka německých voleb, nezávisle na jejich výsledku tedy, co se týká toho data. Není to tedy důležitá věc, důležitá překážka z vašeho hlediska? Děkuji. Yes, uh, I will Prosíme vás o stručnost. Ano, pokusím se, pokusím se být stručný, ale Jean Paul, vy jste byl tak, tak konkrétní, tak detailní v, při identifikaci těch problémů v souvislosti s těmi různými tématy od eh, daně z finančních transakcí až po eh, jiné. Samozřejmě, že tady ale vždy hovoříme o jiných eh, zájmech, o jiných zájmech států, jiné zájmy vlád a jiné zájmy členů Evropského parlamentu, jiné zájmy na půdě Evropské komise. Někdy eh, hovoříme o nedostatečné vůli Evropské komise. To všechno, to všechno jsou věci, kterým čelíme. My bychom chtěli přispět samozřejmě ke kompromisním řešením. Jaké, jakým způsobem pracuji já? Já s lidmi hovořím, já s nimi setkávám, dívám se jim do očí snažím se s nimi vyjednávat u společného stolu. Já se tak eh, setkávám s našimi ministry, setkal jsem se se všemi před začátkem našeho předsednictví, setkávám se eh, a setkával jsem se také s poslanci Evropského parlamentu, s mnohými z vás, některými z vás jsem se ještě nesetkal, ale to neznamená, že se nebudeme setkávat v budoucnosti. A myslím si, že v těchto debatách najdeme ty konkrétní otázky, které představují překážky pokroku. Samozřejmě, že občas to nadčasování bude vycházet z toho politického cyklu, ale to je zcela normální, to přece víte jako politikové, protože i u vás ve vašich vlastních, eh, ve vašich státech občas to nadčasování je jiné. V mnohých případech ale jsem si jistý, budeme úspěšní. Za Gue Jürgen. Ano, děkuji, Sharon. Ano, já bych vám vás jménem naší frakce chtěl také srdečně přivítat, již jste předložili program, který je ambiciózní, přeji vám hodně úspěchů při jeho plnění. Věřím, že je důležité, abychom to, co, o čem jste hovořil, abyste to dotáhli také do konce před ukončením vašeho mandátu. Jednu otázku bych měl, pokud jsem vás správně pochopil, tak jste již částečně zodpověděl. Jde, jde o otázku směrnice o přímých platbách kterou byste chtěli začlenit do vaší agendy. To velice vítáme. Chtěl bych to skutečně výslovně přivítat, že jste to jmenoval mezi vašimi prioritami a chtěli bychom také přispět k tomu, aby se co nejrychleji toto dotáhlo do konce. Myslím si, že máte poměrně dobré šance, že se to podaří dokončit. Potom bych měl ještě další připomínky. Chtěl bych navázat na to, pocházím z Německa tak bych chtěl navázat na to, co se, o čem už se zmínil Ole Schmidt, co se týká specifických kritérií pro, některý, ne, pro některé země. Německo dostalo jasné signály v loňském a v letošním roce, protože tam jde o důležité přispění k překonání krize. Jsou to připomínky, doporučení, komentáře Musíme zohledňovat samostatnost, suverenitu zemí, princip subsidiarity, který musíme zohledňovat. Toto všechno je zcela správné. Ale na druhé straně v těch zemích, u kterých, ve kterých je velký deficit, možná e, jsou určité poměrně velké zásahy do jejich suverenity a myslím si, že potom dochází k určitým nerovnostem, k určité nerovnováze v Evropské unii a tak bych eh, chtěl slyšet váš názor a jak tuto situaci hodnotíte. Děkuji. Eh, Děkuji, Jürgene. Bohužel, bohužel, ne, eh, většinou na těch odborných jednáních nehovoříme německy, takže většinou hovoříme anglicky, tudíž i já budu bohužel odpovídat anglicky a ne německy. Co se týče mm, té směrnice o platebních účtech, tak komise již předložila vše, co měla předložit. Ale potřebujeme ještě dosáhnout toho společného obecného přístupu na půdě rady. Co se týče toho prvního setkání týkajícího se směrnice bankovních účtech, tak eh, to je naplánováno na září. To znamená, že si myslím, že se blížíme k cílové rovince. Vy jste se také ptal na ta doporučení pro jednotlivé členské státy. To je zcela zásadní otázka, ale tato doporučení pro jednotlivé členské státy byla v minulém roce velmi abstraktní. V tuto chvíli máme ještě k dispozici jedné eh, nástroje Máme postup týkající se makroekonomické bilance. Eh, na podzim eh, se budeme, na podzim se budeme vrhat na ty sociálně ekonomické ukazatele. Samozřejmě, že nikdo ještě v tuto chvíli neví, zda to bude fungovat či ne. Samozřejmě, že to bude vyžadovat z naší strany spoustu energie a práce. Nicméně, i když v tuto chvíli možná ten pokrok není tak eh, rychlý, tak v tuto chvíli se vlastně věnujeme tomu doladění těchto doporučení. To znamená, aby byla co nejko, nejkonkrétnější tak abychom také mohli říci, jakým způsobem by měly být eh, organizovány eh, důchody nebo pracovně právní ustanovení. To znamená, že doufám, že tímto způsobem eh, se nám podaří dosáhnout pokroku, ale já také slibuji, že se velmi pečlivě na to podíváme a pokusíme se zajistit, aby to nepůsobilo nepřispělo k eh, nadbytečné administrativní zátěži, protože ty postupy, které jsme si již eh, stanovili, musí se samozřejmě přizpůsobit místu, času, to znamená, že tady bude probíhat více věcí naraz v různých eh, formátech a myslím si, že na podzim, možná v září, v říjnu, v listopadu uvidíme, jak tedy k tomu provádění dochází a budeme mít lepší představu o tom, jak bychom měli pokračovat dále. Děkuji. Marian Tyson. Děkuji, pane ministře, že jste mezi nás přišel. Vítejte v Evropském parlamentu. Přeji vám samozřejmě také hodně úspěchu a hodně štěstí do vašeho předsedání a je to pro mě skutečné potěšení, eh, že jste hovořil o dobré spolupráci Nemyslím si, že bychom očekávali nějaké konflikty, ale spíše dobrou spolupráci, abychom dosáhli takových výsledků, které by občané chtěli vidět. My se samozřejmě budeme rádi takovéto spolupráce účastnit. Ostatně vy máte vůli dosáhnout výsledku, hovořil jste o bankovní unii a myslím si, že pokud chceme dosáhnout sociálního a ekonomického pokroku, tak musíme učinit pokrok v této oblasti. Doufám, že tomu tak bude v rámci vašeho předsednictví. Hovořil. Hovořil jste o té bankovní unii, uvedli jste některé konkrétní body. Samozřejmě je zde také mechanismus supervize. Na, rádi bychom ho schválili v září. Takže pokud se nám podaří dosa, do, splnit náš program, tak kdy si myslíte, že eh, bude definitivně toto schváleno v radě, aby to mohlo být zveřejněno, tak aby Evropská centrální banka mohla začít pracovat. A nyní, co se týká mechanismu řešení a oživení bank, tak komisař Barnier zítra předloží návrh, ale některé členské státy říkají, že to bude předpokládat změnu smlouvy. Někteří se tedy domnívají, že eh, určité země budou působit problémy co si o tom tedy myslí litevské předsednictví abychom mohli mít tento jednotný mechanismus? Myslíte si, že bude potřeba změnit smlouvu, nebo to bude možné bez změny smlouvy? Nyní, co se týká zdanění, říkal jste, že byste rádi zdůraznili daň, boj proti daňovým únikům a daňovým podvodům, říkal jste, že jsou to ukradené peníze, sdílím váš názor, ale ve vašem programu čtu, že pokud se týká podnikové, daně z příjmu podniku, takže budete pokračovat v jednání, což neukazuje na příliš velké ambice. Je to technické? Je příliš obtížné dosáhnout nějaké schody, anebo je nedostatečná politická vůle k dosažení pokroku? Já jsem byla spravodajkou v této věci a myslím si, že je to také nástroj, který by nám umožnil, abychom předcházeli velkým daňovým únikům. Děkuji. <laughs> Nemyslím si, že by Marian uh, hovořila 8 minut. Tady jsme jenom nestopili času mi do předtím. Děkuji. Děkuji, Marian, protože všechny ty věci jsou velmi důležité. Jednotné místo dohledu nebo orgán dohledu, to je samozřejmě zcela zásadní a uh, my bychom chtěli, abyste to podpořili co nejdříve. I rada bych chtěla, eh, eh, abyste se vyjádřili co nejvíce. Dokonce i německý parlament se vyjádřil kladně v souvislosti s tímto eh, orgánem. Ono to všechno vstoupí v platnost vlastně až rok po prvním zveřejnění ve věstníku. To znamená, že čím více to budeme oddalovat, tím později to v podstatě bude fungu- začne fungovat tuto chvíli v podstatě ta reálná doba pro vstoupení v platnost by byla asi někdy na podzim v roce 2014. A pokud bych mohl, tak prosím, tak bych vás poprosil, abyste opravdu co nejdříve hlasovali. Já samozřejmě v tuto chvíli nemohu tady navrhovat nějakou uh, změnu v časovém harmonogramu vašeho hlasování, nicméně bych byl velmi rád, kdybyste o tom rozhodli co nejdříve. Co se týče toho jednotného mechanismu uh, řešení, pan komisař Barnier říkal, že své návrhy předloží zítra. A říkal, že budou v souladu s těmi současnými smlouvami v tuto chvíli. Si myslím, že nemáme jinou možnost. Myslím si, že musíme pracovat v rámci současných smluv a budeme tak postupovat opravdu co nejhlouběji nebo či nej, více. Samozřejmě, že se na ty návrhy podíváme okamžitě, hned po té, co je dostaneme. A co se týče CCCTB, to znamená toho konsolidovaného základu daňového, tak eh, si myslím, že možná ten osud tohoto návrhu, který už máme na stole tak dlouho, je takový, že to je prostě jednoduše příliš eh, komplikované. Eh, pokud jsem byl dobře informován, tak se teď hovoří v podstatě o možnosti rozdělení toho návrhu CCCTB do eh, různých eh, částí. To znamená, že by jsme odložili stranou ty prvky, které jsou v tuto chvíli příliš komplikované nebo nejkomplikovanější a eh, věnovali bychom se a přijali pouze to, na čem se vlastně odborníci již shodli. Protože tady hovoříme v podstatě samozřejmě o velmi odborné oblasti, oblasti, jde o daňovou problematiku, musíme být velmi opatrní, musíme si vyslechnout opravdu každého. Tady v těchto otázkách potřebujeme opravdu jednomyslnost mezi vládami, ministry a samozřejmě také potřebujeme podporu Evropského parlamentu. To znamená, určitě touto cestou se vydáme a budeme podporovat to, co bude proveditelné. Děkuji. Samozřejmě, že co se týče CCCTB, tak Evropský parlament, parlament nám vám již vyjádřil podporu a ta už vyplývala i z mé zprávy před pěti lety. Samozřejmě, že je to velmi komplikované a e, já jsem tehdy chtěla, aby mě Adolfo něco podepsal, on řekl, ano, já vím přesně, co chceš a poslal mi 2000 stránek jako důkaz této podpory. To znamená, co se týče SSM, samozřejmě se nám eh, se budeme snažit opravdu budeme se snažit opravdu hlasovat co nejdříve, hned co dostaneme eh, mm, dokumenty od eh, Evropské centrální banky, protože tady potřebujeme opravdu eh, zajistit a musíme si být jistí, že všichni vlády, politikové v celé Evropské unii vědí, o co, vědí, o co jde a co to je. Co říká? Paní Kratca z EPP. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Pane ministře, budu hovořit svou mateřštinou, řečtinou. S velkým zájmem jsem vyslechla prezentaci vašich stanovisek a odpovědi na otázky, které zazněly. Chtěla bych hovořit o problému financování hospodářství a evropského rozvoje. Podle odhadu komise budeme potřebovat 5 až 2, 2 biliony eur. Již zde máme návrh Evropské komise na vytvoření nového fondu pro rozvoj, který by měl usnadnit investice institucionálních invest- a soukromých investorů. A já bych se vás ráda zeptala, jaké jakou bude mít tato otázka místo, nebo jakou bude hrát roli v, Lite- v litevskému předsednictví. Patří to mezi vaše priority? Víte, jaká jsou stanoviska? jaké jsou pozice na trhu. Bylo by velice zajímavé, kdybychom měli k dispozici nezbytné nástroje, ale kdybychom také poskytli určitou naději investorům v tom smyslu, že budou nalezeny možnosti, eh, pokud jde o dlouhodobé programy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, eh, Rody, za vaši otázku u těchto otázek. To je věc, která je mnohostraná. A samozřejmě zdroje financování jsou důležité, ale sami o sobě tu věc nevyřeší. Potřebujete nástroje. A jak jste velmi správně řekla, potřebujete také investiční ovzduší v řadě zemí. Pro mou zemi, pro naše sousedy, Lotyšsko, jedna z cest, jak zlepšit investorské prostředí, je vstoupit do eurozóny. A to je skutečně krok ku předu při zlepšení investičního ovzduší pro eh, příliv soukromých prostředků. Když hovoříme o veřejných prostředcích, a myslím, že veřejné prostředky v Evropě jsou také významným zdrojem financování a měly by být využívány moudře. Existuje řada iniciativ, existuje nedávna iniciativa komise a EIB která byla projednána na samitu hlav států a také dnes na Ekofinu. A tyto otázky budou také na pořadu jednání neformálního Ekofinu, který se bude konat ve Vilniusu. A já jsem skutečně pozval Sharon a členy vašeho výboru, aby se zúčastnili tohoto významného jednání. Je to pěkná tradice, že poslanci EP se dvakrát do roka účastní neformálních ekofinů. A myslím, že můžete přinést novou hodnotu těmto jednáním. A dalším zdrojem je evropský rozpočet, víceletý finanční rámec, kde víme, jaká je situace. A to je důležitý problém, který by měl být vyřešen a měl by být vyřešen do 1. ledna. Já také odpovídám za eh, regionální politiku a politiku soudržnosti. Budu hostit ministry odpovědné za tuto problematiku v listopadu. A to je další místo eh, pro Ekonto asi není tak významné, možná to bude důležitější pro výbor Regi, ale můžete zvážit návštěvu Vilniusu opět. A budeme projednávat jak evropský rozpočet a strukturální prostředky mohou být efektivněji využity nejen formou grantů, ale také cestou finančního inženýringu. Eh, různé revolvingové modely, kdy je možné využít eh, klesající objem prostředků. To jsou velmi důležité otázky. A iniciativy v oblasti financování nebankovního charakteru Tady očekáváme návrhy komise, tedy nebankovní financování podniků. To je konkrétní problém evropské ekonomiky. Naše ekonomika je zejména financovaná skrze banky. 80 financování podniků jde z bank. Na rozdíl od Ameriky, kde pouze 20 až 25 financování podniků je bankovního charakteru zbytek jde přes kapitálové fondy a takové nástroje. A to je pole neorané, kde je mnoho práce a myslím, že se můžeme vrátit eh, na Ekofinu k těmto myšlenkám a budu velmi rád, když budu moci projednat s vámi tyto náměty. Děkuji. Děkuji. Peter Simon za SAD. Ano, děkuji pane ministře za vaše vysvětlení k vašemu pracovnímu programu na následující měsíce. Jakožto zpravodaj konkrétní zprávy jsem velmi rád za význam, který předkla- přikládáte této zprávě, o které jsme hlasovali na plénu již před delší dobou. Víme, že nemáme mnoho času, víme, že zdroje všech zúčastněných jsou omezené, víme, že stanoviska, zejména co se týká výše toho fondu, se podstatně liší. Ale vidím, no, myslím si, že vaše předsednictví bude takové okno, taková cesta k tomu, aby se nám podařilo dotáhnout ty věci do konce to znamená restrukturalizační mechanismus v rámci jednoho fondu a zajišťování kladu v druhém, druhého fondu a abych se vlastně tyto dva fondy určitým způsobem propojily souhlasím s vámi, když říkáte, že bychom tyto zprávy nebo tyto akty měli propojit. Co se týká výše těchto fondů, otázka je, co z, nich, co z toho můžeme vydělit, oddělit tedy, vyčlenit. Uh, protože z našeho hlediska by to měly být dva rozdílné fondy. U ostatních bodů si myslím, že opravdu by se ta jednání mohla vést odděleně. A když říkáte, že ta jednání byste chtěli vést paralelně tak máte pocit, že nebo chcete provádět jednání v rámci trialogu společně, anebo by se měl vést oddělený trialog o těchto záležitostech, což bychom přivítali nezávisle nebo od, s odhlednutím od výše těch fondů. Já si myslím, že máme poměrně dobré šance tyto záležitosti dokončit ještě za vašeho předsednictví, pokud odpovídajícím způsobem v září začneme s vyjednáváním. Ja, Peter, eh, danke schön. Auch... Děkuji, Petře, ale opět budu odpovídat anglicky. Ma... Yes, are uh, closely linked. And... Ano, máte pravdu, že tyto dvě složky jsou velmi úzce propojené. A nejde pouze o rozměr těch fondů. Samozřejmě, že se jedná i o další technické detaily. Já se omlouvám, ale nerad bych v tuto chvíli zacházel do detailů, protože uh, je dobré, když se všichni opravdu zabývají svou prací v rámci svých pravomocí. Eh, v rámci svých pravomocí. Proto máme tedy také to pracovní schéma, proto také se zamýšlíme nad těmi různými možnostmi. Ale co se týče toho politického hlediska, tak jak jsem uváděl na začátku ve svém úvodním slově, když jsem tady hovořil na začátku, tak my jsme, ty my vlastně ten e, trialog začínáme zítra, desátého, co se týče BRD. Eh, samozřejmě, co se týče toho eh, schématu pojištění vkladů, tak tady jde o zcela jaksi základní záležitosti, zásadní věci a záležitosti, kterým se věnujeme. Ty trialogy, které se týkají systému pojištění vkladů, tak ty již eh, ty začnou již brzy. V tuto chvíli nemohu říci, zdali to bude už v září nebo později. Uděláme to prostě, co nejdříve budeme moci. Nicméně máme už nějaké, jak si ty původní, úvodní myšlenky nebo počáteční myšlenky, máme představu o tom, co chceme dělat, jak to chceme dělat. Máme i na naší straně lidi, kteří to budou koordinovat i ze strany rady. Možná vás jako zpravodaje a Sharon bych poprosil, abyste se také trošičku věnovali té koordinaci a to za váš výbor. Dobrá, Děkuji, tak to byla poslední otázka, pokud tady v tuto chvíli ještě nemá opravdu tu nutkavou potřebu položit další otázku. Pokud ne, tak eh, děkuji. Eh, to znamená, že končíme trošičku dříve a těšíme se opět eh, na další setkání s vámi, až nám budete povídat o tom, jak jste to všechno zvládli. Děkuji. Děkuji. A mohu pouze v tuto chvíli říci, že se uvidíme 5. září ve čtvrtek v 9 hodin. And have a good holiday. A samozřejmě krásnou dovolenou. Also for the chair.